Guten Morgen, wir Dobré dopoledne, pustíme se eh, do schůze. Dnes máme eh, velice eh, důležitý den a já bych chtěl upozornit, že 9 hodin je, když na hodinách je 9 a 2 nuly, tak bychom jednou také začali včas. Takže dnes máme představení výroční zprávy Evropského účetního dvora za rok 2014. Máme tady panu, pana předsedu Calderu a pana Alvara, který je zodpovědný za prohlášení o věrohodnosti. Jsem velice ráda, že jste zde a také zde srdečně vítám paní předsedkyni Evropské komise Georgievu a pana Krafa, pana Megeleho z jednotlivých eh, generálních ředitelství. Takže, eh, pane Caldero, máte eh, slovo k představení výroční zprávy. Thank you, Madam Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážená paní zpravodajko, vážená paní komisařko, milí poslanci, poslankyně. Rád bych poděkovala za tuto příležitost prezentovat ještě jednou naše výsledky, které se týkají finančního řízení pro rok 2014. V letošním roce prezentujeme tyto výsledky v takovém obzvlášť obtížném období pro Evropu. Evropská unie i členské státy čelí dlouhodobým výzvám, které vyžadují naléhavou reakci. Jednak je to, jsou to pracovní místa, pracovní příležitosti, potřeby v oblasti energetiky a samozřejmě klimatické cíle. A zároveň musíme řešit i tlaky, které se týkají migrace, azylu, bezpečnosti, Evropská unie a členské státy se musí snažit společně mm, udělat ještě více. Nejenom, že musíme najít finanční prostředky, abychom reagovali na tyto výzvy, ale zároveň musíme zajistit to, aby tyto finanční prostředky byly správným způsobem investovány. Hlavní zdroje financování pro Evropskou unii na evropské úrovni jsou samozřejmě prostředky, které pochází z našeho evropského rozpočtu a my provádíme audit každoročně. Když se podíváme na výsledky našeho auditu za poslední roky, vidíme, že potřebujeme celá nový přístup pokud skutečně chceme, aby evropský rozpočet byl investován lepším způsobem, rychlejším způsobem, tak abychom reagovali na výzvy, kterým čelí Evropa v současné době. Skutečně potřebuje v tomto ohledu zcela nový přístup. A my potom voláme proč? Protože zásadní změny vyžadují, abychom samozřejmě udělali mnoho různých změn i v tom, jakým způsobem jsou řízeny naše fondy. To znamená, že osoby s rozhodovací pravomocí musí přidělování rozpočtových prostředků lépe sladit s dlouhodobými strategickými prioritami a zároveň zvýšit schopnost rozpočtu reagovat na krizové situace. Zákonodárci by měli dbát o to, aby výdajové režimy jasně uváděly cíle, již má být dosaženo, a rizika, která jsou pro správce finančních prostředků přijatelná. No a správce finančních prostředků musí zajistit to, aby vynaložené prostředky byly v souladu s pravidly a aby se s nimi dosáhlo zamýšlených výsledků. Toto vše však samozřejmě vyžaduje určité, určitou dobu, určitý čas. EU se nachází v polovině realizace strategie Evropa 2020, výdajové režimy na období 2014-2020 probíhají, kultura finančního řízení EU se vyvíjela po mnoho let, čili skutečně to nebude eh, rychlý proces. Proto je tak velice důležité se podívat na to, co, čeho již jsme dosáhli. A nadcházející přeskum víceletého finančního rámce v polovině období si právě takovou příležitost přehodnotit výdajové priority a zároveň koncepci některých režimů. Také se domníváme, že je to úžasná příležitost, jak se podívat na lepší využívání finančních prostředků, které máme k dispozici a zároveň jak by tyto nástroje finančního řízení, které již máme k dispozici, mohly být ještě kvalitnější, tak jak to vidíme z naší zprávy. Vážené poslankyně, vážení poslanci, téměř veškeré výdaje Evropské unie v roce 2014 se plánovaly během období 2007 až 2013. To znamená, že naše zpráva nezbytně poukazuje na některé dlouhodobé skutečnosti dlouhodobé fakty, to samozřejmě nikoho nepřekvapí. Ovšem, tyto problémy musíme uvést do určitých souvislostí, do určitého kontextu. A my se domníváme, že naše zpráva je nestranným posouzením finančního řízení v roce 2014 a obsahuje důležité podněty, jak je v následujících letech zlepšit. Za prvé, účetní závěrku Evropské unie za rok 2014 jsme schválili. Je spolehlivá a v tomto smyslu jsme vydali i čistý výrok auditora. Rovněž jsme dospěli k závěru, že výběr příjmu Evropské unie nebyl poznamená nějakými zásadními chybami. Nicméně u pladeb je trvale vysoká míra chybovosti, což znamená, že stále příliš mnoho finančních prostředků není vynakládáno v souladu s finančními pravidly EU. Celková odhadovaná chybovost u pladeb v roce 2014 představovala 4,4 a v posledních třech letech byla stabilní. Veškeré operační výdaje byly opět zatíženy významnou mírou chybovosti vyšší než 2 Pouze správní výdaje orgánů a institucí nepodléhaly takové zásadní úrovni chybovosti. Na žádost Evropského parlamentu poskytujeme tento rok podrobnější informace o tom, co přispívá k riziku chybovosti, k riziku vzniku chyb. Poukazujeme na to, že většina operačních výdajů EU podléhá přirozenému riziku, protože správný výpočet plateb do velké míry závisí na informacích, které předkládají samotní koneční příjemci závislosti potom na výdajovém režimu nebo programu mohou být konečnými příjemci prostředků zemědělci Evropské unie, malé a středně velké podniky, nevládní organizace či dokonce vlády. Z toho všem nevyplývá, že by míra chyb závisela na způsobu řízení. Na základě našeho hodnocení vidíme, že odhadovaná chybovost u výdajů u níž komise sdílí odpovědnost členskými státy, činila 4,6 To je, znamená, že byla vlastně stejná jako u všech ostatních operačních výdajů. Při naší analýze jsme naopak zjistili, že existuje těsná souvislost mezi typem režimu či programu a mírou chybovosti. U režimů, u nich se proplácejí náklady, odhadujeme míru chybovosti na 5,5 Oproti tomu vidíme 2,7 u programů, které jsou založené na nárocích, kde platba závisí na tom, zda žadatel splní určité podmínky. Tato odlišnost velké části vysvětluje rozdíly v odhadované míře chybovosti u výdajů spadajících pod různé okruhy víceletého finančního rámce. Odhadovaná míra chybovosti je vyšší konkurenceschopnosti a soudržnosti, kde mají téměř všechny výdaje po dobu proplácení nákladů než u přírodních zdrojů nebo globální Evropy, kde je vyšší podíl výdajů založen na nárocích. Samozřejmě, že je nezbytné udržovat toto riziko pod kontrolou komise a členské státy dosáhly v posledních letech v prevenci a nápravě chyb velikého pokroku. V roce 2014 díky nápravným opatřením se naše odhadovaná míra chybovosti snížila o 1,1 Ovšem, více chyb bychom byli ještě schopni opravit, pokud bychom měli veškeré informace k dispozici v rámci veškerých, mm, v rámci různých pravomocí v oblasti nápravných opatření všech, kteří jsou zodpovědní za víceleté finanční rámce. A právě proto samozřejmě chceme, aby Evropská komise měla, mohla plně využívat své pravomoci v této oblasti, tak aby skutečně se vrátilo více nesprávně vynaložených prostředků, které by se poté mohly znovu investovat. A tím se dostávám k výkonnosti rozpočtu EU. Je jasné, že má Evropská unie čelit naléhavým výzvám, musí samozřejmě rozpočet investovat lepším způsobem. Náš přeskum návaznosti mezi současnou strategií EU a víceletým finančním rámcem ukazuje, že je možné lépe to sladit, pokud jde o jednotlivá období a zároveň o priority. Rovněž jsme zdůraznili to, že členské státy že členské státy ve svých dohodách o partnerství a programech nepřevádí cíle strategie Evropa 2020 na cíle na operační programy. Obě skutečnosti omezují schopnost komise monitorovat, jak rozpočet EU přispívá k plnění strategie Evropa 2020. Ovšem toto je záležitost právě pro orgány zodpovědné za rozhodovací pravomoci, aby, to, aby na to reagovali. Na druhé straně hrají klíčovou roli při převádění politických cílů na cíle na úrovni Evropské na úrovni Evropské unie zákonodárci kteří by měli vyžadovat, aby se tyto cíle odrážely i ve způsobu řízení jednotlivých programů. V oblasti podléhající sdílenému řízení musí být výsledky, již se má dosáhnout v dohodách o partnerství a programy, jasně uvedeny a vyčísleny. Tak tomu bohužel v současné době není. Současná legislativa od členských států nevyžaduje, aby do svých programů začlenovali společné ukazatele a spačta, špatná výkonnost, pokud jde o dosažené výsledky, nevede k tomu, že, členské stát, že daný členský stát přijde o svou výkonnostní rezervu. Nedávné iniciativy, jejich cílem je posílit sestavování rozpočtu a řízení zaměřené na výkonnost, jsou vítány ačkoliv zde ještě samozřejmě zůstává mnoho výzev. Naše zprávy a stanoviska mohou být v tomto ohledu velice užitečné. Vážené poslankyně, vážení poslanci, rozpočet Evropské unie je vystaven velmi silnému tlaku. Od doby krátce po zahájení nového víceletého finančního rámce, ještě předtím, než byl spuštěn Junckerův plán, nebo než jsme v plné míře pocítili uprchlickou krizi, funguje rozpočet v rámci rozpětí pro nepředvídané události pro platby. EU musí vyřešit nevyřešené finanční operace, které se zde nahromadily, aby jsme uvolnili prostředky a mohli jsme je využít tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Objem ještě zbývajících rozpočtových závazků sice v roce 2014 poklesl, avšak v roce 2015 a v následujících letech by se podle předpokladu mělo zase zvýšit. Některé členské státy mají problémy s čerpáním prostředků EU, které jim byly přiděleny v některých, ve čtyřech členských státech. Na konci roku 2014 bylo, vlastně byl celkový objem zatím nevyužitých finančních prostředků u těchto států 15%, možná i více procent ročních výdajů příslušné vlády. Komise poskytla členským státům finanční prostředky aniž by dostatečně posoudila jejich schopnost investovat tyto prostředky. A pro některé členské státy je obtížné identifikovat dostatečný objem projektu a nalézt financování, které potřebují pro své příspěvky. A tak, vážená paní předsedkyně, je samozřejmě efektivnost vynaložených nákladů ohrožena. Když máme k dispozici pouze několik málo projektů, je zde samozřejmě nižší motivace uplatňovat přísná výběrová kritéria. se opět upozorněme na vysokou míru nevyužitých prostředků ve finančních nástrojích a na malý nárůst neuhrazených žádostí o platby. Komise má plán, který by měl zlepšit krátkodobé hotovostní toky. Účetní dvůr se však domnívá, že k tomu aby v rozpočtu EU nebylo příliš mnoho závazku, je zapotřebí dlouhodobého výhledu a lepší tvorby předpovědí. Těmito otázkami by se měli zabývat správci finančních prostředků. Vážení poslanci, vážené poslankyně, finanční řízení EU by výrazně, by mu výrazně prospěla větší transparentnost. Základem transparentnosti jsou podle našeho názoru kvalitní informace a ořízení. To je téma, které je přítomno v celé naší zprávě. Letos Evropská komise svou účetní závěrku doplnila krátkým popisem některých klíčových finančních témat. Vítáme to jako první krok k ucelenějšímu podávání zpráv o řízení a výkonnosti pro všechny zainteresované strany. Doporučili jsme různá opatření, která by měla komise přijmout, aby se zlepšila transparentnost, pokud jde o dlouhodobé potřeby v oblasti hotovostních toků, chyby v platbách a provedené opravy. A třetím oblastí jsou výsledky dosažené s výdaji z rozpočtu EU. Stejně důležité je zajistit transparentnost i u politik EU, které se nefinancují přímo z rozpočtu EU. Nové způsoby financování politik EU by neměly vést k tomu, že se finanční rizika ocitnou mimo dosah veřejné kontroly a auditu. To by totiž bylo krátkozraké a z dlouhodobého hlediska by se to mohlo ukázat jako kontraproduktivní. Úplně na závěr, vážení poslanci, vážené poslankyně, bych rád řekl, že Evropská unie musí své finanční prostředky investovat dělat lépe. Musí podniknout kroky, aby investice byly přizpůsobeny prioritám Unie, aby, stanovena, aby byla stanovena jednodušší pravidla, která povedou k výsledkům a zdroje byly řízeny efektivněji. To by ve svém úhrnu skutečně představovalo zcela nový přístup. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, občané EU a jejich zástupci mají právo vědět, zda Evropská unie kvalitně, řádně investuje jejich finanční prostředky. Evropský účetní dvůr bude rád nápomocen Evropskému parlamentu tím, že bude investované prostředky kontrolovat, varovat, pokud jsou tam určitá rizika, poskytovat samozřejmě různá doporučení, jak zlepšit jejich výkonnost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, úvodem jste řekl, eh, že nejsou žádná překvapení, ale ono eh, v podstatě ten výkonnostní pohled účetního dvora na rozpočet je velké překvapení pro ty, eh, kteří si již mohli přečet, přečíst eh, vaši zprávu. Chtěl bych vám jménem výboru poděkovat eh, za vaši zprávu a za vaši práci. Je to velice zajímavá a cená práce, která je inovativní a která nám tentokrát poskytuje důležité informace a řekla bych i opravdu, že je čas jednat, reagovat na to, co vy už leta říkáte v těch třech věcech zejména pokud jde o kvalitu informací. My jsme si tady do značné míry zajedno tedy. V této otázce a v řadě dalších otázek eh, by bylo dobré už dosáhnout výsledky. Teď dám eh, slovo paní místo předsedkyni Evropské eh, komise k reakci. Máte slovo, paní Georgievo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní zpravodajko, pane předsedo Caldeiro, pane Lazaru, z Evropského účetního dvora, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení eh, kolegové z Evropského účetního dvora. Za předchozí rok, vlastně od té doby, kdy jsem se poprvé sešla s tímto výborem společně s panem předsedou Kaldejrou, abychom hovořili o výroční zprávě Evropského účetního dvora za rok 2013, tak já i kolegové, ostatní kolegové z komise jsme měli mnoho příležitostí těžit z velice konstruktivní a užitečné spolupráce s účetním dvorem. Já bych chtěla vyjádřit naše veliké díky a ocenění práce, kterou vykonává účetní dvůr a tím nám pomáhá zlepšit řízení evropského zprávu evropského rozpočtu a zlepšit také kvalitu toho, jakým způsobem využíváme prostředky evropských daňových poplatníků, takže chci vyjádřit veliké díky vám všem a vašim kolegům. Zcela souhlasím s panem předsedou Kaldejrou, pokud jde o to, jaké výzvy před námi stojí a jak naléhavé kroky se vyžadují, abychom vytvořili růst pro naše občany, abychom zajistili naši energetickou budoucnost, abychom bojovali proti změnám klimatu a abychom byli schopni se vyrovnat také s naléhavou situací v oblasti uprchlické krize. A já bych přidala ještě jednu věc a to je naprosto zásadní věc asi se znovu si získat důvěru našich občanů. A v tomto smyslu je práce Evropského účetního dvora a naše práce v komisi je naprosto zásadní. Také bych chtěla říci, že velice souhlasím a plně se stotožňuji s tímto novým přístupem, který zde představil pan předseda Caldeira. Protože nové skutečnosti se vyžadují nové kroky. A my v komisi pracujeme tak, abychom vše sladilo s našimi prioritami v oblasti rozpočtu, abychom se zaměřili na výsledky, a abychom posílili kontrolu. Také se zcela stotožňuji s tím, co říkal pan předseda Caldera ohledně opatrnosti. Souvisí to se systémovou změnou v kultuře a vůbec v tom, jakým způsobem spravujeme evropský rozpočet. Tato velká změna se nezrodí přes noc, ale musíme postupovat po jednotlivých krocích den za dnem. A my skutečně velice, jsme velice rádi, že můžeme těšit i z kritického pohledu na tuto záležitost ze strany Evropského účetního dvora a tohoto výboru. Chtěla bych zdůraznit nejdříve to, ty oblasti, ve kterých došlo k pokroku a poté bych chtěla hovořit o těch oblastech, ve kterých je třeba ještě udělat více práce a jako třetí věc bych chtěla konkrétně upozornit na některé zvláště důležité výzvy. Dovolte, abych začala oblastmi, ve kterých už jsme učinili nějaký pokrok. Jak říkal pan předseda Caldeira, Evropská účetní závěrka je v pořádku. Už po osmé jsme tady od Evropského účetního dvora dostali čistý auditní výrok. Naše účetní eh, závěrka je moderní, Používám nejnovější účetní standardy, které zajišťují vysokou míru transparentnosti porovnání s některými našimi členskými státy toto skutečně je zlepšení, je to lepší standard. Je to výsledkem zásadní reformy, ke které došlo před deseti lety. A ukazuje to, že když vezme, si vezmeme za svůj nějaký nový přístup, tak to trvá, než se ujme, ale také se to ve výsledku vyplatí. Já bych chtěla zdůraznit, že Evropský účetní dvůr byl a nadále je velice hodnotným partnerem v tomto reformním procesu, protože nás neustále nutí, abychom se zlepšovali a abychom tomu věnovali dostatečnou pozornost. Pomáhá nám nacházet nová řešení pro výzvy, jako je například eh, vedení účetnictví a rozpočtu pro finanční nástroje. Podařilo se nám zastavit růst chyb, míry chybovosti za poslední tři roky. Teď už je tady stabilní a o něco málo nám dokonce klesá. Pokud jde o příjmy a administrativní výdaje, tak tam Evropský účetní dvor eh, došel k závěru, že jsme pod dvouprocentní mírou chybovosti. A pokud jde o provozní náklady, tam jsou to eh, tam je ta situace o něco horší, ale obecně můžeme říct, že jdeme správným směrem. Musíme si uvědomit, že vzhledem k tomu, že 80 našeho provozu jde ze sdílené oblasti sdíleného řízení, tak je naprosto zásadní spolupracovat s vnitrostátními orgány členských států. A naše služby věnují stále více svého času právě této oblasti. To znamená, poskytujeme pokyny, Eh, vnitrostátním orgánům, sdílíme s nimi informace o tom, jakým způsobem dochází k chybám a jak jim lze předcházet. A v tomto kontextu bych chtěla vám, paní předsedkyně, poděkovat za iniciativu tohoto výboru, za to, že jste uspořádali 16. listopadu, že uspořádáte tady setkání a výměnu názorů se zástupci národních parlamentů, protože skutečně ta oblast na vnitrostátní úrovni, to je oblast, kde dojde k nejvíce pozitivnímu obratu, nejvíce pozitivním změnám, pokud se nám podaří toto vysvětlit. Dále oblast preventivních a opravných opatření. Já už jsem vám sdělení k tomuto děl, eh, prezentovala 19. října a chtěla bych některé informace zdůraznit. V letech 2009 až 2014 průměrná eh, částka eh, oprav a 5 navrácených prostředků byla 3,2 miliardy eur ročně, to je zhruba 2,4 ročně. A ukazuje to, že víceletá korektivní opravná kapacita Evropské komise skutečně chrání evropský rozpočet. A asi vás nepřekvapí, že znovu zdůrazňuji, že je třeba skutečně zasadit eh, výrok Evropského účetního dvora k té roční chybovosti do tohoto kontextu, do toho kontextu eh, víceletého rámce. Samozřejmě, že se můžeme ještě zlepšit. A z tohoto důvodu pokaždé, když nám Evropský účetní dvůr vydá pokyny, bereme je velice vážně. A další věc, to je velice důležitá, zvýšili jsme naše zaměření na výkonnost, na výsledky. A v této oblasti eh, tam vlastně směřoval i projev pana předsedy Kaldery a zcela správně. My jsme eh, také podobnou informaci získali od vašeho výboru. Řekli jste nám, že je třeba získat hodnotu za vynaložené prostředky, skutečné výsledky. A víte, že toto právě je veliké zaměření naší komise že tady skutečně náš rozpočet chceme zaměřit na výsledky a 22. Eh, září jsme vedli velice plodnou výměnu. Asi víte, jak velice eh, se na toto hodláme zaměřit. Naším eh, záměrem je eh, toto celé zhodnotit a přijít se sdělením ohledně této záležitosti, abychom se mohli v naší činnosti dále více zaměřit právě na výsledky v nadcházejících letech. To zaměření na výsledky jde ruku v ruce s uvědoměním si toho, že peníze se musí zaměřit na priority. A právě toto silnější sladění našeho rozpočtu s prioritami je stále zřejmější v našich návrzích, v našem návrhu rozpočtu na rok 2016, včetně opravného dopisu, který jsme který se především týkal toho, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost uprchlické krizi. A jak víte, v tuto chvíli už tady vedeme vyjednávání právě ohledně zaměření na priority v našem rozpočtu. Teď se dostávám dále. Kde, kde jsou ty oblasti, ve kterých musíme pracovat lépe? Pokud chceme být efektivnější a vytvořit kulturu, která je zaměřená na výsledky, tak musíme zlepšit také naše eh, výkaznictví ohledně eh, výsledků. Někdy dochází k situaci, kdy je k dispozici tolik informací, že je obtížné se jimi probrat a dospět k nějakému užitečnému závěru. Eh, to se týká komise, ale také členských států a dalších zainteresovaných stran. Naším, naším cílem je mít užitečné, komplexní a spolehlivé zprávy, které budou agregovány a k dispozici na jednom místě. Musíme si dát pozor na to, abychom se vyhnuli té pasti, kdybychom se eh, soustředili pouze na ty výsledky, které jsou snadno měřitelné. Protože ne všechno to, co je důležité, se dá snadno měřit, snadno kvantifikovat. A je tedy naprosto je tady potřeba jasně si uvědomit, že je třeba eh, kombinovat metody měření kvalitativní a kvantitativní. Také je třeba si uvědomit, že politické cíle se mění a je tady třeba být dostatečně flexibilní, abychom mohli se přizpůsobit těmto změnám. Vezměte si například migrační krizi. To bývala priorita, ale ne tak vysoká jako dnes. A je tady třeba, abychom byli schopni přesunovat zdroje tak, abychom mohli co nejlépe sloužit našim občanům a abychom se vyhnuli tomu, že nějaký náš rámec bude vlastně na překážku flexibilitě rozpočtu. Dále je třeba nadále se zaměřit na zjednodušování. Jsem velice vděčná eh, za to, že Evropský účetní dvůr nám opakovaně Eh, zdůrazňuje, že jednodušší pravidla, pravidla znamenají menší chybovost. Už jsme podnikli určité kroky k tomu, abychom vše zjednodušili, ale můžeme ještě udělat toho více. A já bych chtěla zdůraznit toho, že eh, pan komisař Hogan a paní komisařka Krecu skutečně se na toto velice zaměřují. Eh, v oblasti regionální politiky a zemědělství se toto vzali za své, chtějí vytvořit skupinu na vysoké úrovni pro zjednodušení, která již začala svoji činnost. A jak říkal pan předseda Caldera, přehodnocení v polovině období nám poskytne příležitost shodnotit toho, jak ty nové nástroje a pravidla fungují a co je ještě třeba přizpůsobit, tak abychom si vedli ještě lépe. Dovolte, abych ještě konečně zdůraznila ty největší výzvy, se kterými se v tuto chvíli potýkáme. Máme k dispozici napjatý rozpočet na všech úrovních. To dobré na tom je, že nás to nutí eh, jak si, fungovat lépe s menším objemem zdrojů. Ale také to znamená, že musíme být schopni nejenom se stanovit pozitivní priority, ale musíme si být schopni stanovit také negativní, záporné priority. A ukazuje se, že toto je vždycky nejtěžší. Takže já bych chtěla tady apelovat na nás všechny, a to včetně na Evropský parlament, abychom se zaměřili všichni na to, na ty oblasti, kde se nám daří získávat největší hodnotu pro naše daňové poplatníky. Prosím vás, abyste nám pomohli v, to, v této snaze, abychom skutečně měli nějaké priority, které jsou nad horizontem, které jsou ty hlavní, ale také některé, které se odsunou do pozadí. Pokud jde o eh, nákladovou efektivitu auditů a kontrol, tak eh, výroční zpráva, letošní výroční zpráva Evropského účetního dvora poskytuje také analýzu eh, právě této oblasti. Ukazuje se, že některé údaje skutečně jsou spojeny s vyšší rizikovostí. A otázka je, jak se vyrovnat s tím rizikem, které je ohrožuje. Eh, komise a členské státy nemohou vyslat auditora na, pro každý jednotlivý výdaj rozpočtu. Prostě nemáme k dispozici dostatečné zdroje na toto. Takže musíme být schopni naše kontrolní systémy přizpůsobit míře rizika. To znamená vyšší četnost kontrol pro rizikovější oblasti. Ale to neznamená, že budeme kontrolovat stoprocentně každý jednotlivý výdaj v nějaké oblasti. Opět tedy v této eh, věci musíme spolupracovat se Evropským účetním dvorem a musíme zajistit, a spoléhat tedy na eh, účetní dvůr v tom, že tady kontroly budou spolehlivé. A další konkrétní výzva je to, abychom společně všichni dobře rozuměli tomu, co myslíme výkonností. Paní Dlabajová, paní zpravodajka eh, pro dělení absolutoria toto několikrát zmínila při několika příležitostech a já to plně podporuji. Musíme skutečně eh, pracovat a fungovat nikoli palar, paralelně, ale společně, abychom definovali, co to je výkonnost a výsledky, jak je chceme posuzovat, jaké jsou operační cíle a opatření a ukazatele, které jsou skutečně vhodné a životaschopné, abychom všichni dobře věděli, co dělá účetní dvůr, co dělá komise, abychom zajistili, že všichni budeme pracovat a směřovat ke stejnému výsledku. Eh, dále jsou tady určité problémy v oblasti zprávy rozpočtu. To vlastně zdůrazňoval také pan předseda eh, Caldeira. On zdůrazňoval absorpční kapacitu, tedy schopnost využít prostředky, které jsou k dispozici. A to je skutečně velice důležité, protože vynakládání prostředků má smysl pouze, když je budeme vynakládat dobře. A pan předseda správně říkal, že když se tady všichni ženeme tím, abychom vynaložili ty prostředky co nejvíce, tak musíme být opatření, protože může dojít k tomu, že to sníží kvalitu našich projektů. A já musím říci, že jsme eh, založili pracovní skupinu pro lepší implementaci a provádění prostředků, abychom pomohli členským státům zlepšit tady absorpci prostředků, ale zároveň při zachování vysoké kvality. A myslím si, že od začátku pracovní pracu, pra, práce této eh, skupiny jsme už dosáhli určitého zlepšení. Od roku 2015, od začátku roku 2015 už došlo k zlepšení výsledků především u těch členských států, které dříve zaostávaly. Velice také oceňuji to, co říkal pan předseda Kaldeira ohledně toho, že je třeba, abychom nadále zlepšili naše schopnosti v oblasti tady eh, vypracovávání přehledů do budoucna a odhadů. Musím říct, že v tuto chvíli už jsme přesnější, to nám umožňuje skutečně nasměrovat peníze tam, kde je to nejdůležitější. Snažíme se najít zdroje, abychom se vyrovnali s eh, migrační krizí a vzhledem k tomu, že máme lepší, v tuto chvíli už jsme schopni lépe naplánovat rozpočet do budoucna, tak se nám to daří udělat přesněji a já skutečně se vám mohu zavázat, pane předsedo, že toto budeme nadále využívat a nadále dělat a teď ještě k nevyužitým finančním platbám, ale ještě neprovedeným platbám. Tento objem chceme postupně stále více snižovat, dále se držíme eh, našeho závazku, že příští rok bychom to chtěli snížit ten celkový objem na 2 miliardy eur. A samozřejmě v tuto chvíli probíhá rozpočtový proces, to nám musí pomoct. Takže máme závazky, máme vyčleněné prostředky a to vše je v souladu s tímto naším závazkem, které, kterému jsme společně dospěli. to, abych na závěr řekla, že rozpočet, o kterém hovoříme, Nejsou, to nejsou peníze Evropské komise či Evropského parlamentu. Nejsou to peníze, finanční prostředky evropských institucí. Jsou to finanční prostředky našich občanů. A my jim dlužíme to, abychom co nejzodpovědněji tyto finanční prostředky využívali. Děkuji vám. Děkuji. Já už bych teď poukázala na dvě, tři věci, eh, kde čekáme vaše odpovědi a sice otázku a eh, výkonnosti a toho, jak jsme dobře vybaveni k posuzování výkonnosti. Účetní dvůr nám velice zdvořilé, ale přesto a, eh, a jistě a, eh, vystavil a, rozsudek. A když si to a, přečtu, co schrnutí, tak je tam, že máme a, a, plánované cíle, ale neprosazujeme že to je v podstatě jenom taková pára nad hrncem.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 já si myslím, že eh, je dobré, že jste přihledli eh, k výkonnosti. To už známe eh, v Lisabonské strategii, jsme to řešili velice podrobně. Měli jsme tady slyšení k otázce výsledkům Lisabonské strategie a ukázalo se, že není žádný výsledek, protože žádný být nemohl. V roce 2019 budeme dělat slyšení o výsledku Evropské strategie 2020 a pak zase ukáže, že nebudeme mít výsledek, protože jsme žádný nemohli mít a ani jsme nechtěli mít. Takže paní místo předsedkyně, bylo by dobré, kdybychom následně mohli dostat odpověď na toto, jak pokračovat v této otázce. A já se obávám, že tady eh, zase eh, eh, nějaká další květnatá komunikace tam nepomůže s vaší provenience. A nyní dáme slova naší zpravodajce k rozpočtu na rok 2014, paní Zlapajové. Martino, děkuji, paní předsedkyně pan eh, předsedo, paní předsedkyně, vážení eh, členové Evropského účetního dvora, milí kolegové. Já jsem ráda, že pan eh, předseda ve své poslední větě uvedl, že Evropský účetní dvůr je připraven pomoci parlamentu a našemu výboru zejména v naší práci a já jsem velice ráda, že vás tady tolik protože je nás tady eh, téměř více než eh, členů našeho výboru, tak to je opravdu eh, důkaz toho, že nás chcete pomoci, tak vám děkuji a doufám, že tak budeme pokračovat i do budoucna. Pro mě procedura absolutoria je otázka kontinuity i změny. Důležité je, aby to nebyla poměrně jednorázová věc, Měl by to, měla by to být součást eh, cyklu učení, takového celoživotního učení a tady eh, je to vlastně takové celoživotní institucionální učení. Primárním cílem absolutoria je zlepšit eh, hospodaření s financemi v, za, za leta a to se změní snadno. Jak paní místopředsedkyně správně řekla, je to strukturální dlouhodobá změna a externí kontext je také třeba tady zohledňovat. Ale teď jde o první eh, rok nového eh, víceletého finančního rámce, ale všichni víme, že velké programy implementované v roce 2014 byly eh, implementovány podle pravidel z minulého programového období. Nicméně absolutorium také nabízí příležitost, jak upozornit na výzvy v finančním období 2014 až 2020 upozornit na vyšší úroveň eh, eh, výsledků a implementace programů. Ta už tady je, a takže bychom měli využít tu příležitost. Je čas eh, tedy komunikovat o výsledcích a na tom se všichni shodneme. Je čas nalézt novou rovnováhu mezi výkonnostním a legislativním auditem. Já už jsem jednal s generálními řediteli, eh, když jsme tady měli slyšení a, řekl jsem jim, že by měli ve svých výročních zprávách o činnosti zdůrazňovat výsledky dosažené finančním eh, řízením. Tento úkol by se měli vzít eh, k srdci všichni, všichni současné strany, komise, parlament, rada i účetní dvůr. Já bych rozdělila své připomínky do tří částí. Za prvé jsou to nové výzvy, eh, za druhé je to kontinuita absolutoria a za třetí eh, přístup podle výsledků nebo daný výsledky. Pokud jde o, ty, eh, o tu první část, tak tam eh, vítám novou strukturu eh, zprávy účetního dvora, protože se zaměřuje na výkonnost. A jak paní předsedkyně řekla, bylo to pro nás všechny příjemné překvapení. Děkujeme vám za to. Pokud jde o rozpočet podle kapitoly 3, tak tam dvůr dává větší důraz na tu viditelnost v tomto rozměru. Děkuji vám za to. Také jsou tady důležité kapitoly, které se týkaly pilotních projektů a výkonnostního hodnocení testovaných projektů. Neměli bychom zapomínat, že dvůr vydává řadu zvláštních zpráv, které se už teď zaměřují na výkonnost. A tyto zvláštní zprávy jsou založené na výkonnostních auditech. Takže rád bych opravdu integroval některé eh, části těchto zvláštních zpráv do první části své zprávy, zejména pokud jde o využívání finančních nástrojů. Sladění výroční eh, zprávy s víceletým finančním eh, rámcem, respektive jejich struktur, to je také nový prvek, který podporuji. Myslím si, že to usnadní a prohloubí dialog s eh, našimi kolegy v výboru pro rozpočet a stejně tak jako nalezení nového výkonnostního rámce pro rozpočet. Pokud je o kontinuity, tak tady je několik prvků. Je tady přístup prostřednictvím DAS, prostřednictvím ehm, ustanovení ehm, smlouvy. To nám dává eh, procentuální eh, úkaz. Potom tady máme ehm, tady ukazatel. Potom je tady chybovost, eh, kterou máme na 4,4% plateb. To je informace pro kolegy, kteří si nepřečetli celé to shrnutí. Bylo to 4,7 v roce 2013 a 4,8 v roce 2012, 3,9 v roce 2011. A v této obtížné době krizí a nezaměstnanosti by Unie měla bojovat s jakýmkoliv eh, plýtváním peněz. Musíme uznat, že došlo ke zlepšení 4,7 v roce 2013, 44, 2014. To je zlepšení. Ale toto zlepšení je poměrně omezené. To si musíme přiznat. Je to omezené. Není eh, skutečně přijatelné, že 21 eh, let za sebou jsou platby zásadně ovlivněny chybovostí, už jenom proto, že eh, dohledové a kontrolní systémy jsou jenom částečně účinné. To pro mě a doufám ani pro vás není přijatelné. Opět eh, účetní dvůr ve své zprávě zdůrazně odpovědnost členských států, když eh, říká, že v řadě transakcí ovlivněných chybovostí, zejména eh, pokud jde o sdílené řízení, měly úřady členských států dostatečné informace k odhalení a nápravě chyb, ale tyto informace nevyužily a chyby nebyly opraveny. Ale je tady jedna velká nová věc. Letos poprvé v historii účetní dvůr eh, skonstatoval, že tato chybovost 4,6 eh, je i u sdíleného a přímého eh, řízení. Tady, myslím, komise musí přijmout odpovědnost, protože když je tady nárůst u přímého řízení u, ze 3,7 na 4,6 v roce 2014, oproti roku 2013, tak na druhé straně je tady sdílení u sdíleného řízení z 5,2 na 4,7, 4,6, pardon. Je také pravda, že eh, Kdyby komise bývala využila všechny disponibilní informace, mohla přijmout potřebná opatření eh, k prevenci výrazné části těch chyb, eh, ještě než k ním došlo. Takže eh, bych vás ráda požádal, abyste se k tomuto vyjádřila. Třetí věc samozřejmě je výsledek eh, orientovaný podle eh, výsledků který se teď požaduje. Je to otázka selského rozumu a změny přístupu, protože když komise vynakládá prostředky EU, ať už společně se členskými státy, ve společném řízení nebo v přímém vlastním řízení, jedná se o selský rozum, že e, se ty peníze mají vynakládat v souladu s cíly. Je také dané, že finanční e, správce má vynakládat ty prostředky tak, aby se přizpůsobil novým realitám. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost už nejde jenom o otázku selského rozumu, protože komise globálně e, musí vyhodnocovat své kroky. Je to její povinnost podle článku 318 nebo 80, eh, smlouvy. Má na to eh, výroční zprávy o, či, o činnosti a, a ale podle článku 18 ta hodnotící zpráva eh, opravdu posuzuje prostor pro eh, zlepšení. A také eh, je tady prostor pro zlepšení, eh, pokud jde o to, jak komise může komunikovat. A o tom už jsme se také bavili. Samozřejmě jsou tady náročné cíle a k sestavení indikátorů je třeba rigorozně analyzovat skutečnost. Cílem by nemělo být vytvořit novou byrokracii klíčových ekonomických ukazatelů další nové eh, zprávy a mechanismy jejich podávání, měli bychom eh, se věnout tomu, aby úřady komunikovaly jenom s úřady. A o tom pravděpodobně místní předsedkyně Georgie eh, hovořila. Je třeba shodnout se na shodné definice, společné definici toho, co je to výkon já bych asi měla eh, zaplatit tady eh, nějaký poplatek předsedovi účetního dvora, protože jsme společně eh, se dohodli na té společné definici, kterou teď používáme a měla bych mu za to zaplatit. Každopádně děkuji, pane předsedo. Mm, ze svých prvních kontaktů s generálním řediteli jsem zjistila, že je třeba ty klíčové ukazatele založit na příslušných číslech a faktech. Také je důležité eh, zaměřit se na dosahování hlavních politických cílů. Strategie Evropa 2020 byla založena na vlajkových iniciativách, na přeskupení aktivit eh, služeb komise. Nicméně ty partnerské dohody a programy neadekvátně věnují pozornost tomuto a stránka 98, 99 to je velice dobře popsáno ve zprávě eh, dvora. V rámci v Dimestru byla eh, zavedena nová, nový mechanismus spolupráce Junckerovou komisí. My už minulý rok jsme trvali na tom, aby vnitřní organizace komise nevytvářela nové formy eh, byrokracie a byrokratické zátěže. Všichni jste ve svých eh, proslovech řekli, že princip lepší regulace je jedním z hlavních cílů Junckerovy komise. Zjednodušení je třeba k snížení chybovosti a k lepší výkonnosti. Není to tak? Takže když tady máme eh, místo předsedkyně, která má specificky eh, za úkol koordinovat lepší regulaci v komisi a spolupracovat s parlamentem a radou k odbourání zbytečné byrokratické zátěže, tak eh, bychom tady měli mít také eh, spolupráci v oblasti absolutoria a s eh, výborem rozpočtovou kontrolu. A stejně jako je tady hojně zastoupený účetní dvůr, tak bychom tady rádi viděli eh, zastoupenou komisi, protože absolutorium je naším společným cílem. Během udělování absolutoria budeme mít příležitost probrat všechny tyhle otázky s komisí s jednotlivými službami poukážeme na otázky eh, eh, dodržování předpisů i výkonnosti a také eh, se podíváme na kolektivní schopnosti komise a na odpovědnost členských států ve sdíleném řízení. Naším cílem je zřejmě, zřejmé následující. Chceme tlačit na větší výsledky, na, na, na přístup, který bude více založen na výsledcích. Mám některé velice konkrétní otázky, ale možná, že teď skončím a položím je v příštím kole, až budeme mít čas na konkrétní otázky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vám mnohokrát děkuji. Teď eh, eh, dáme kolečko představitelů frakcí a potom dostanou slovo další poslanci tak abychom mohli potom udělat závěrečné kolo. Bylo by dobré, kdyby se eh, eh, řečníci mohli vyjadřovat tak stručně, aby potom také členové výboru dostali se ke slovu a dostali eh, naši řečníci dostatečný prostor k odpovědím. Takže s kolega Sarvama začne. Thank you, chair. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem se snažil přivítat ještě další naše členy Já obvykle, ano, vystupuji za ETP, pokud jsem přítomen, ano, děkuji. Takže mohu? Rád bych skutečně poděkoval upřímně panu předsedovi soudu, panu Kalderovi, poděkoval mu za to, že mezi nás přišel, za tuto skutečně podrobnou analýzu toho, co se zrovna děje v této oblasti. Zároveň bych rád poděkoval místo předsedkyni komise paní Georgieve, Georgievě za to, že skutečně stávající situaci a podmínka dělá vše, co je možné v této oblasti. Já samozřejmě se budu snažit o stručnost. Neměli bychom hovořit pouze o chybovosti my samozřejmě víme, že ta chybovost tam je, že chybovost je stejná, existuje, nemění se. Já bych rád řekl, že nesouhlasím s tím, že pokud celková, chybo, že celková chybovost se pomalu um, jak si pohybuje správným směrem, protože já jsem zde již několik let a každý rok slyším eh, stejnou historku, takže bychom spíše měli hovořit o budoucnosti a ne o minulosti jestli dovolíte, přímo k věci. Myslím si, že to, co skutečně potřebujeme za této situace, pokud skutečně chceme dosáhnout nějaké změny, pokud se chceme zbavit té významné chybovosti, tak to je v podstatě změna celého přístupu, protože Nyní mi to připomíná takovou tu starou historku, jak se pejsek neustále honí za svým ocasem, protože upřímně řečeno, my všichni víme, že ty věci mohly být provedeny kvalitněji, postupně, souhlasím se pravodajkou i z místo předsedkyní komise, to nejsou záležitosti, které by se mohly vyřešit přes noc. Samozřejmě, ovšem my nehovoříme o něčem, co by se implementovalo přes nos, takže my musíme začít samotnými pravidly a nemůžeme očekávat od členských států, že se sami zbaví chybovosti. Evropská komise společně s Evropským účetním dvorem a s naším Evropským parlamentem, to jsou ty odpovědné subjekty. A já osobně si myslím, že kroky ve světle výsledku, které vidíme, i ve výroční zprávě by měly být následující. Musíme být schopni již předem hodnotit a opravdu s větším předstihem, než tomu je v současnosti. Musíme být schopni hodnotit investice ještě před samotným rozpočtováním. Musíme mít eh, měřené výsledky, cíle, musíme mít definovány společné indikátory, ukazatele výkonnosti. Ovšem obávám se, že než můžeme cokoliv změnit a než ehm, bychom mohli tyto věci mít k dispozici, tak musíme, potře- musíme zároveň vědět, jak nejlépe využívat naše společné cíle, jak se o tom zmínila komise. A to v podstatě znamená, že musíme zároveň vědět i ve kterých případech je to využívání e, nejhorší, protože to jsou dvě strany stejné mince. My nemůžeme vědět skutečně, kde bychom mohli vynaložit nejlépe naše prostředky, pokud nevíme, v jakých situacích jsou vynakládány špatně. A toto je ta zásadní věc, něco, na co bychom se měli všichni zaměřit. Je to trošku ironie osudu, protože my vlastně takové informace máme. My takové informace víceméně k dispozici již máme. A proto musíme udělat ten poslední krok a tím je implementace této informace, což znamená, tak jak jsme to slyšeli od pana předsedy Kaldery, že skutečně chceme, aby Evropská komise plně využívala svých korekčních pravomocí, nápravných pravomocí. Toto je záležitost, která se nám neustále opakuje, jakým způsobem získat zpět ty prostředky, které byly špatně vynaloženy. A skutečně jsem rád, že Evropský účetní dvůr věnuje základní pozornost tomu, co já považuji za nesmírně důležité. To znamená rozpočtu založené na výsledcích. To jsou takové cykly vzájemné závislosti jednotlivých prvků, aspektů a my všichni musíme mít všechny tyto součásti, všechny tyto body, elementy k dispozici, nemůžeme nějakým dramatickým způsobem měnit eh, celkové to fungování toho soukolí, musíme být trpělivý a pochopit, že to trochu potrvá, ovšem pokud nezměníme ten zásadní způsob toho fungování celého soukolí, to znamená podívat se na to, kam proudí naše finanční prostředky, co očekáváme, máme společné indikátory, jsme si vědomí toho, že pokud budeme investovat do něčeho konkrétního, tak za několik let můžeme očekávat lepší výsledky než ty stávající. A já osobně si myslím, že pokud toto všechno uděláme, tak téměř automaticky se nám povede dosáhnout i nižší chybovosti a lepších výsledků, protože to jsou podle mého názoru dvě strany stejné mince. A to je to, co jsem chtěla dneska říct, je to nesmírně důležité pro nás, pro náš výbor. A domnívám se, že rozpočtová kontrola je a musí hrát zásadní roli v tomto procesu, protože rozpočtování založené na výsledcích, na výkonnosti, to není pouze něco imaginárního. Já chci, chci to říci tak nějak eh, slušně, ten prostě způsob, který se prováděly tyto věci v posledních v posledním desetiletí, to je trošku takový byzantský přístup, to již prostě je překonáno, není to v souladu s naším stávajícím světem, stávajícími podmínkami a poslední věta, jsou to peníze našich lidí, o, které, o kterých zde hovoříme, jinak by to asi nemělo žádný smysl a právě proto musí dojít k zásadní změně. Děkuji. No, in dem Přesně tak. V této souvislosti eh, budíš připomenu to, že eh, je to 21. Eh, prohlášení o věrohodnosti, které bylo předloženo. Teď kolegyně Ayala Sender. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Omlouvám se, že jsem dorazila pozdě byla zácpa dneska ráno, ale jestli dovolíte, nejprve bych samozřejmě ráda přivítala pana mm, předsedu Caldera v našem výboru. Účetní dvůr samozřejmě velice seriózně přistupuje k této práci, toto celé toto cvičení považuji za nesmírně produktivní. Já bych ráda poděkovala panu předsedovi, protože tato zpráva skutečně přichází s mnoha důležitými informacemi, mnoha body k zamyšlení. Samozřejmě, že víme, že chybovost je, existuje, některé tyto chyby jsou systémového charakteru. A my Víme, že například řízení programů, systém řízení jednotlivých programů, režimu musí být zlepšen. Vím rovněž, že se zvažuje určitý přístup k těm oblastem, ve kterých se objevuje většina chybovosti, dále je to záležitost proplácení a tak dále. To celá tato práce, výsledky mm, této zprávy si myslím jsou nesmírně důležité, především pro nás, pro náš výbor. Zpráva hovoří o velikých rizicích, je to rozpočet, který je samozřejmě pod velikým tlakem, především pokud jde o platby v letošním roce, dobře, možná to ještě nějak eh, zvládneme, ovšem v dalším následujícím roce nás čeká možná další krize, pokud jde o eh, platby. A pokud jde o finanční nástroje, zde vidím nedostatečné využívání různých fondů, různých finančních zdrojů, mnoho programů bylo sice propagováno ze strany členských států prostřednictvím různých nástrojů, například na seznamu eh, Junckerova plánu a tak dále. Možná bychom se mohli podívat na podrobnosti v tomto ohledu, na tyto projekty dneska nebo nějaké další příležitosti. Je zde ovšem Další riziko, už jsem se o tom zmínila, je to teda ta krize v oblasti plateb, dále je to využívání finančních nástrojů pro rozpočet a třetí problematickou riskantní oblastí jsou změny, pokud jde o předpovědi. My jsme nyní dokončili to programování Junckerova plánu, což znamenalo, že jsme museli změnit naše předpovědi, naše výhledy pro, meziná, pro mm, víceletý finanční rámec a s ohledem na uprchlickou krizi, která vlastně není stávající pouze krize, ta začala už někdy před pěti lety v Jižní Evropě. My samozřejmě víme, že tato krize tam přetrvává, ovšem my jsme jaksi záměrně tuto problematiku ignorovali. S ohledem na tuto uprchlickou krizi si myslím, že budeme muset rovněž změnit a přizpůsobit naše priority. Paní Georgieva se o tom ji zmínila. A když hovoříme o této možné změně priorit, to zároveň znamená, že budeme muset pružněji přistupovat k využívání prostředků z našeho rozpočtu a zároveň přizpůsobit výhledy, předpovědi, cíle přesunout finanční prostředky z jedné rozpočtové položky do jiné rozpočtové položky, například v oblasti e, řízení uprchlické krize, čili jaká jsou rizika spojená s tímto žonglováním, s těmito změnami, které bude muset provést do rozpočtu. Jistě bude to rada, která bude muset zavést tyto změny rada ovšem otálela, například pokud jde o Junckerův plán a když se podíváme na všechny tyto nové výzvy, jakým způsobem teda budeme schopni dostat těmto výzvám. A pokud jde o chyby, pokud jde o chybovost, samozřejmě, že potřebujeme vlastně určitou změnu celého systému. O tom se již hovořilo. Víceletý finanční rámec bude muset být přizpůsoben, bude muset být změněn. Dále je to otázka vlastních zdrojů, to je záležitost, která je detailně popsána ve vaší zprávě. Komise se o tom rovněž zmínila. Ovšem podle mého názoru komise trochu ignoruje rizika, která jsou spojena s touto problematikou a podle mě nastal čas, abychom změnili celý tento systém a aby skutečně ten přístup byl založen na výsledcích, na výkonnosti. Jak jste se o tom již zmínili, Strategie Evropa 2020 je určitým rámcem, určitým rámcem pro řízení národních cílů. Vidíme jasně, že tento systém je plný různých nedostatků, snažíme se to nějakým způsobem měřit, kvantifikovat, připravit konkrétní ukazatele. Ovšem vidíme, že některé členské státy prostě nedostatečně využívají dostupné finanční prostředky. Jak se se o tom správně zmínili, například i v rámci jednoduchých tradičních programů. A já bych ráda poděkovala komisi za jejich práci, za takový entuziasmus ve snaze zlepšit, změnit tento systém, Ovšem, pokud je o čertání fondů a problém s čertáním fondů, zde bych se ráda zeptala, jak bychom mohli zlepšit toto čertání prostřednictvím přímých programů, například právě Junckerova plánu Máme různé agentury, které pomáhají příjemcům v oblasti technické asistence, technické pomoci při čerpání dostupných finančních prostředků. Ovšem já osobně mám pocit, že tyto agentury asi neprovádějí tuto práci dostatečně, protože tyto fondy nejsou dostatečným způsobem čerpány a to je problém. A když hovoříme o finančních nástrojích, dovolte jeden dotaz na komisi. Co plánujete v této oblasti. Máme na stole Junckerův plán. Došlo ke zvýšení využívání finančních nástrojů z evropského rozpočtu. Ovšem, Evropský účetní dvůr říká, že tyto finanční prostředky ještě nebyly dostatečně čerpány a využívány a proto se ptám, jak budeme řešit tyto problémy a všechna tato rizika. Děkuji. Další na seznamu řečníků je kolega Čarnický za EKR. Thank you, madame. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, vážená paní místo předsedkyně, vážená, vážený pane předsedo Evropského účetního dvora, členové účetního dvora. Takže pokud je o rok 2014, tato chybovost byla na úrovni 4,4 To je podobné číslo jako v roce 2013, to bylo 4,5 tato chybovost. Samozřejmě, že můžeme víc, můžeme se těšit z toho, že mm, toto číslo není vyšší, ovšem proč je téměř stejné už několik let. To je vlastně stejný, neustále se opakující obrázek. Komise plus členské státy nezávislí auditoři využívají veškeré informace, které mají k dispozici a veliká část této chybovosti mohla být opravená, nebo mohli jsme zamezit těmto chybám, zabránit, což znamená, že potřebujeme aktivnější přístup ze strany členských států, ale co je podle mě ještě důležitější je aktivnější přístup ze strany Evropské komise. Na závěr bych rád poděkoval účetnímu dvoru za tento nový přístup. Myslíme si, že je to nový začátek této práce, která nás čeká. Děkuji. Nicht? Du findest? Už, se, už, už jste dohovořil, ano, tak se omlouvám. Další eh, eh, eh bude hovořit kolega Tojer za Adle. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych jménem frakce LDR rád srdečně poděkoval předsedovi Kalderovi a jeho celý, eh, celému týmu účetního dvora nejenom eh, za nyní předkládanou zprávu, ale i za celou operaci během celého roku se všemi zvláštními zprávami. Máme eh, ten dojem, že v této výroční zprávě je eh, ta celoroční práce velice dobře odražena. Kolegové už eh, poukázali na celou eh, řadu správných a rozhodujících věcí a proto já se zaměřím na několik málo věcí. V minulosti jsme dlouho a intenzivně eh, hovořili o metodě odhadované chvotě chybovosti. O tom hovořil už paní zpravodajka. Je tady otázka nahlazení stávajícího systému systémem orientovaným na výsledky Eh, byl zde eh, předložen určitý návrh, ale přesto eh, i teď ve smlouvách máme určitý základ a otázkou je, co nám vlastně ta kvota o chybovosti říká. Říká nám, že to, co Evropský parlament požadoval a schválil, mělo určitý účinek. To bych určitě zdůraznil. Vypíšete o tom, že opravná opatření, eh, která řady členských států eh, přijali eh, společně s komisí, a to byl jeden z hlavních požadavků zprávy o absolutoria před několika lety, aby komise zavedla nápravná opatření, že tohle vedlo k tomu, že ta odhadovaná pravděpodobná chybovost byla snížena. Bez těchto prvních opatření by to bývalo na 5,5% těmi opravnými opatřeními je to na 4,4. Takže to je důležité poselství. Hlavní požadavek Evropského parlamentu, aby komise přejala svou odpovědnost a v rámci dělené odpovědnosti eh, eh, na to takhle poukázala a vede to tedy k eh, zlepšení využívání a ke snížení chybovosti. O to je horší, že v některých oblastech, jako je například u regionální politika nebo eh, rozvoj městský nebo eh, rozvoj venkova, eh, ještě konsekventnější uplatnění těchto opravných opatření už ve stávajícím období v roce 2014 by bývalo tamní poměrně vysokou chybovost 6,1% u regionální politiky a rozvoje měst a 6,2% u eh, rozvoje eh, eh, venkova snížit na 3,3% senzační. Když se podíváte na ty objemy, které mají tyhle položky v rozpočtu, tak jsou to poměrně významné efekty. A potom musíte skonstatovat, že tady máme ještě v implementační deficity, respektive řekněme, že je tady optimisticky Eh, implementační potenciál nebo potenciál ke zlepšení eh, toho, jak vynakládat eh, prostředky daňových poplatníků a zabránit chybným investicím. Uvedli jste několik příkladů ve své zprávě. Odráží to i práci frakce LD. Víte, že Evropa 8 byla pro nás velkým tématem v minulosti, vy jste to tady znovu zmínili potom eh, také ty milné investice do eh, dopravní infrastruktury, ty eh, přístavy, kde nepřistávají žádné lodě a dálnice, na kterých se neplatí mítné, nebo na kterých, po kterých nikdo nejezdí kvůli mítnému, protože vedle nich i vede silnice, kterou postavila EU, tak tady jako rozpočtoví kontroloři čekáme, že do budoucnosti ty shledané nedostatky hmm, tedy eh, budou napraveny a že eh, evropské finanční prostředky eh, budou vyžadovány zpět a doufejme, že se vůbec vlastně vyhneme takovýmto chybným investicím do budoucna. Potom je tady ještě další věc, o které jsem chtěl hovořit, a sice rámcový program sedmý pro výzkum Tady se to líčí eh, jak malý a střední podnik s projektovými partnery, kterých bylo nějakých, eh, nějaké dvě desítky, eh, udělali projekt, který nakonec vůbec nebyl způsobilý k podpoře. Já si představuji toho žadatele, který se plný očekávání jako takový malý podnikatel obrátil na EU a řekl, no tak to za určitých okolností tam dostanu podporu na výzkum potom za, velké, za velkých výdajů sehnal projektové partnery po celé Evropě do sítě a nakonec musel skonstatovat, že ty celkové náklady, které si do toho započítal, do toho vlastně se nedají započítat a potom přirozeně eh, teď eh, to musí asi vracet. Tak eh, tam nejenom z pohledu správného využívání prostředků, ale i z problémem. Tedy z pohledu ztráty image EU si musíme klást otázku, jak to, že to celé nemělo nárok na podporu, to celé vede k negativní komunikaci v Evropské unii, když to takhle dopadá. Závěrem bych ještě pohovořil o jedné věci, e, která je podrobně pojednána ve zprávě, a sice orientace na výsledky a mm, jak to a otázka, jak to půjde do budoucna. Paní místo předsedkyně Georgieva a bych řekl, že jsme vám vděční, že zohledňujete širokou většinu schválené závěry parlamentu v tomto ohledu a ukazuje se ovšem, že v tom stávajícím e, systému stanovování cílů, tedy EU 2020, už by se dalo udělat něco eh, lepšího, například u těch partnerských dohod. A proto mm, bych zde eh, eh, přišel s jasným požadavkem za ALDE a sice už teď čekáme že ve stávajícím rámci se některé věci dají dělat podle těchto principů. To znamená, že ty programy se musí zaměřit opravdu lépe na cíle Evropy 2020. A potom v přehodnocení ehm, víceletého finančního rámce uprostřed období ehm, tohle bude e, zohledněno a ty programy budou opravdu nastaveny tak na, na, na ty cíle, které byly e, stanoveny. Otázkou je tady, eh, co komise by mohla ještě tady udělat ve spolupráci s ženskými státy. A to bych ještě jednou eh, zdůraznil. A také děkuji eh, zpravodajce Martině Dlavajové za spolupráci. Děkuji. Za GUE tady nikoho nevidím, říká paní předsedkyně. A Barsta za zelené teď. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, především poděkoval účetnímu dvoru. Myslím si, eh, že eh, jsme dobrými spojenci komise, parlament i účetní dvůr v tomto období. To, co děláte, je nedocenitelné a také velkou hodnotu přikládám tomu, že se stále více sleduje nejenom kvantita ale především eh, kvalita a výsledky projektů, kterou eh, Evropská, kterou Evropská unie eh, financuje. Takže vám děkuji za tuto práci. Ale na druhou stranu musím také uznat, že už jsem tady 16 let v tomto výboru a po 17. tady projednáváme zprávu úředního dvora. Já musím říci, že cynismus je, nebo pesimismus je mi jinak docela cizí věc, protože eh, jinak bych tady asi nemohl zasedat se stejným nadšením, jako tady sedím, ale na druhou stranu si řekněme, že tyhle věci nijak moc nepokračují. Ty vztahy mezi parlamentem a komisí za těch 17 let se silně zlepšily. V roce 99 jsme měli situaci, eh, kdy eh, jsme odmítli absolutorium a, a to bylo naprosté, eh, naprosté dno. Já musím říkle, eh, říci, že eh, vztahy s komisaři a ochota komisařů navázat dialog s tímto výborem se nesmírně zlepšily. I stávající komisařka a paní Georgieva a mm, jasně investuje do komise, otevírá ji, odpovídá na extra otázky, takže za to jí děkujeme a oceňujeme to. Přemýšlel jsem o tom dnes ráno, protože samozřejmě celý ten dokument jsem ještě nepřečetl, ale tento shrnutí ano, včera. A říkal jsem si dneska ráno, že brzo musíme přijít s tiskovým prohlášením, co já tam napíšu. A zatím jsem se nerozhodl. Mám zase si e, své e, Mm, prohlášení proti z minulého roku eh, upravil jsem několik čísel a nemusel jsem v zásadě upravovat příliš mnoho. Akorát jsem tam mohl dát eh, PSK, že eh, je to podobné jako minulý rok a předchozí rok a předchozí rok. Možná, že to myslím trochu o žertem, ale paní Georgieva, vy říkáte ve svém projevu tady, anglicky to řeknu, že jde o získání důvěry občanů. A také říkáte, systémové změny eh, se neprovedou přes eh, noc. Jde to krok eh, za krokem, den za dnem. Ale já si kladu otázku, pokud je tohle taková tendence ke změnám, krok po kroku, den za dnem, tak kdy už konečně eh, dosáhneme 2,2% eh, eh, chybovosti. Na to potřebujeme ještě několik desetiletí, že? Takže tady příliš naděje nesvítá. Já bych se zeptal na několik otázek. Nemnoho, ještě k tomu budeme mít plenární rozpravu ve Štrasburku, ale je zřejmé, že z konstatování účetního dvora se ukazuje, že odpovědnost je stále na členských státech, 80% za to odpovídají oni, a je to celá řada eh, výdajových oblastí, kde eh, je docela eh, zřejmé, že díky strategii recovery, tedy jsme, jsme to dosáhli, dotáhli na 4,4, jinak by to bylo ještě více, ale zase na druhou stranu, když to dáte mm, místo po místě, a, a, tak, tak ukážete, že členské státy mohli něco udělat s těmi informacemi, eh, které měli a ta čísla by bývala byla eh, lepší, 3-4%. Takže se tam se um, pana Kaldery, já jsem si ten dokument ještě bohužel nemohl uh, přečíst, na to byla ta noc příliš krátká, ale které členské státy uh, opravdu mají problémy? Ve uh, těch předchozích jste uváděli, uh, které členské státy opravdu mají problém a já se na to uh, zeptám ještě paní zpravodajky, abychom to opravdu uh, řešili tohleto snažili se s nimi navázat kontakt a zjistit, eh, jestli eh, velice přátelsky eh, těmto členským státům, jestli se s nimi můžeme pobavit a zjistit, co se tam může udělat. A na paní Georgievu bych se obrátil s touto otázkou. Podívejte se, vy jako komisařka a Tohle jde o, vlastně o, tady jde o, o rok 2014 a vy jste i necelý rok odpovědná za rozpočet a boj s podvody. Takže rozpočet na rok 2014 tam nenesete odpovědnost. A 2015 to už bude samozřejmě o něčem jiném. Pokud zjistíme, že nedošlo k zlepšení, tak tady můžeme s vámi vést politickou diskusi. A já se ptám, jaká opatření přijímáte když už jste si přečetla druhou eh, výroční eh, zprávu, a po druhé, eh, za vaší odpovědnosti se tady vede odpovědnost s účetním dvorem. Máte nějaký akční plán, máte konkrétní opatření? Přijali jste něco v minulých letech mm, pro to, aby příští rok byl tady nějaký krok vpřed? Asi to nebude žádný kvantový skok nebo nějak, ale nějakých procent nebo procent, půl procenta nebo desetinka to by to mohlo být, eh, to by bylo vítané. Už jenom proto, abychom eh, mohli něco odpovědět eh, euroskeptikům. A za druhé, jaká opatření, a já vím, že to je poměrně obtížná diskuse, je to diskuse, která už ale proběhla několikrát za posledních deset let na tomto výboru. Jaká opatření vidíte velmi konkrétní, Tedy k tomu, abyste přinutili členské státy, aby dělali to, co mají. Vždycky jsou tady deklarace ministrů financí, eh, že se něco eh, tedy bude řešit a pak se to přehrá na administrativní úroveň. Ale eh, když si čtvrté, po čtvrté tady přečteme od účetního dvora, že členské státy mají informace, vědí, v čem jsou chyby, a, věděli, že to nemají vyplatit, ale přesto to udělali. Takže já se zeptám pana Kaldýry i paní e, Georgievy právě na toto. Co s tím? A zase e, ne, ne, nechci tady hovořit pesimisticky, ale uznávám, že je opravdu třeba něco udělat. Protože v těchto obtížných dobách, e, kterými Evropa prochází, je třeba pozitivní signál příští rok alespoň vydat. Děkuji. Tak jako poslední za frakce eh, dostává eh, slovo kolega Vali za FDD. Ringrazio anch'io la Corte dei Conti per il lavoro che fa. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za tu práci, kterou vykonává, protože kromě toho, že máme tu zprávu, tak eh, je tam spousta velice hodnotných informací. A souhlasím tím, vlastně, co říká Evropský účetní dvůr ve své studii, která nám velice pomůže v další práci. Já bych chtěl na začátek položit otázku. Eh, je to vlastně téma, které předtím už stručně eh, nasínila paní eh, komisařka Georgieva, když hovořila o uprchlické krize, protože to je jedno z největších, nejdůležitějších témat, věc, kterou potřebujeme monitorovat a je to otázka, kterou potřebujeme vyřešit. Směřuje se tam velké, velký objem peněz a já mám trošku obavy z toho, jak um, málo tyto finance jsou kontrolovány. Protože víme, co se děje v Itálii, pokud jde o financování uh, uprchlické krize, já doufám. A chci zajistit, aby se toto samé nedělo jinde. Chceme předejít tomu, aby tyto finanční troje byly zneužívány. A tady hovořím o zemích, jako jsou Turecko a jiné mimo evropské země, které dostávají poměrně velké částky na zvládání uprchlické krize. Myslím si, že je třeba kontrolovat, jakým způsobem jsou tyto zdroje vynakládány. Je to krizová situace, naléhavá situace, ale rozhodně při jejím řešení bychom neměli vytvářet ještě další eh, krizovou situaci, protože je třeba skutečně sledovat to, jakým způsobem se vynakládají tyto finance a kontrolovat to. Pokud jde o chybovost v oblasti plateb, tak dochází k tomu, že v celé řadě veřejných zakázek jsou problémy, jsou to přímo zadávané zakázky, je tam nedostatečná průhlednost a je třeba najít řešení, protože skutečně spravujeme veřejné finance. Naše strana je zastoupena i v italské vládě a v regionech a skutečně je potřeba zpravovat ten rozpočet zodpovědně. Nechceme tady vytvářet nějakou válku, ke které docházelo zatím při kontrolování výdajů. Skutečně chceme, aby občané se u nás také účastnili toho dohledu nad veřejnými financemi. A jak jsem říkal, v celé řadě zemí eh, celá řada politických stran vytváří takovou zákopovou válku a my chceme opačný přístup. Protože tyto chyby jsou způsobeny nedostatečnou průhledností a řekl bych dokonce proaktivní, záměrnou, záměrným nedostatkem průhlednosti. Takže je potřeba začít v rámci institucí. Pokud, ne, pokud se nebudeme dále vyvíjet, pokud zavřeme občanům dveře a pokud to celou situaci neotevřeme a nespřesníme třeba kritéria pro hodnocení výsledků, tak se nám nepodaří dosáhnout zlepšení. A Bárs tady zmiňoval eh, to, že se o tom hovořilo už před 16 lety. Takže je třeba zavést nové nástroje, které zapojí občany prostřednictvím sociálních médií, prostřednictvím internetu. Musíme je zapojit do kontroly vynakládání finančních prostředků EU, protože jde o ně, nejde o politické strany. Potom je tady otázka cel. Evropská komise loni vydala pokyny a Evropský účetní dvůr se také tady ve své zprávě věnuje auditu a, auditům a kontrolám v oblasti cel v členských státech. A zjistil, že například se nezabýváme zbožím, které vlastně vstoupilo na území EU v jiném členském státě. Jsou, máme tady tady eh, spoustu kontejnerů eh, plného zboží, které mo, může být nebezpečné, závadné, zdravotně a tak dále. Je tedy třeba toto velice konkrétně, přesně kontrolovat, mít přesné postupy, protože jinak riskujeme to, že to jde k ohrožení zdraví našich občanů a to čistě z důvodu zvyšování zisku to je riziko pro evropskou ekonomiku. Je tady potřeba, abychom skutečně měli oči otevřené, pokud jde o zboží, které přichází ze třetích zemí a musíme mít naprosto jasně definované pečlivé kontroly. Protože ono v podstatě skutečně jde o zisk a o to, abychom tuto věc kontrolovali. E, z regionální úrovně z Itálie jsem také slyšel informace o tom, že je třeba, aby e, měli nové začínající podniky eh, k dispozici finance, aby mohli třeba, abychom mohli školit mladé lidi, aby mohli se zaškolovat přímo ve firmách. Ale jde o to, že těmto novým začínajícím podnikům se ty finance nedostávají. Skutečně to může trvat velice dlouho, než se dostanou k těm prostředkům. Takže já bych chtěl, aby komise skutečně uh, Eh, apelovala na členské státy a regiony, aby včas hlavně provádělo platby, protože malé a začínající podniky nemohou čekat sedm měsíců na to, až dostanou zaplaceno. Dále tady, jsou tady projekty do infrastruktury, financujeme um, železnice, silnice, tam jsou potřeba veřejné záruky, ale pokud nemáme jasně definované eh, dopadové studie, tak k čemu dojde? je potřeba zajistit samozřejmě, abychom měli návratnost investic, ale je zásadní také, aby i v rámci Junckerova plánu, aby všechny naše kontroly, které máme, aby byly efektivní a přesné, abychom měli také efektivní ex ante kontroly, protože jinak dojde k tomu, že budeme neustále eh, směřovat na ně, do nějaké oblasti více a více peněz a nepovede to k ničemu. Také je třeba zdůraznit to, že eh, organizovaná trestná činnost, organizovaný zločin velice často zasahuje do těchto veřejných zakázek a to potom také platí daňoví poplatníci. Takže skutečně doufám, že členské státy a Evropská komise budou schopni spolupracovat, budou schopni využít také práci naší, našeho výboru Evropského parlamentu, abychom všichni společně zlepšili ten systém, protože je to potřeba. A základní věc je, že musíme být stoprocentně transparentní, průhlední, otevření. Je třeba zapojit občany a evropské instituce a členské státy, protože pokud si zavřeme dveře k řádné zprávě financí, tak nikdy nebudeme efektivně vynakládovat prostředky. Takže já bych navrhovala, abychom více zapojili občany do to, toho, tohoto uh, vynakládání evropských financí. Děkuji mnohokrát. Tam sind wir am Ende der Tím jsme se dostali uh, ke konci uh Eh, kolečka eh, za jednotlivé frakce, z FC tady nikdo není a mm, o tom tady mám celou eh, řadu kolegů. A ty bych poprosil, aby se vešli do dvou minut. Kolega Celer. Děkuji, paní předsedkyně, já se pokusím. Už to hodně zaznělo a a já tedy eh, ještě jednou poděkuji eh, panu Kalderovi a účetnímu dvoru eh, za tuto objemnou zprávu, která je obohacena o řadu mm, podrobností a doplňuje ty speciální zprávy, které dostáváme Včera večer jsem tedy dostal tuto zprávu. Samozřejmě mm, člověk nemůže se podívat na podrobnosti, ale to, co je zřejmé, co už řada kolegů řekla, že když se podíváme na číslo chybovosti, tak tady není žádný, eh, žádná signifikantní změna. Sice tady máme nový účetní eh, eh, rok, ale stejný postup jako v minulý rok, jako vždycky. Sdílený, sdílené řízení, o tom se tady hovoří a, a členské státy jsou taková černá skříníka a odkud nepřicházejí spolehlivá data, tak já si myslím, že návrh eh, paní předsedkyně Inge Gressle bychom měli eh, eh, k tomuto přijmout a sice přizvat tady národní parlamenty, protože nestojí za to, je ztracené lásky snaha vlastně vyzývat jenom vlády ženských států ke zlepšení. Důležité je uvědomit si, eh, že jde o peníze daňových poplatníků v jednotlivých členských států a eh, i parlamenty v, jejich, v jednotlivých zemích musí přijmout odpovědnost za její využívání, jinak to prostě nepůjde. Rok 2014 to je, myslím, tak přechodový rok z toho starého období do nového, tedy účetního období a eh, politika soudržnosti a Eh, také eh, zemědělství, eh, výzkumné podpůrné programy z roku 2014. Všechno to bylo založeno ještě na starém programu. To vlastně naběhlo až teprve začátkem tohoto roku. Operační programy přišly až v letos, takže to už bude v roce 2016 a takže bych přišel s eh, novou eh, snahou. Zamyslím se, co bude s eh, tou strategií na rok 2020, protože všechny ty staré programy vycházely z Lisabonské strategii a 2020 mm, sice funguje už od roku 2010, ale zatím působily do teďka ty staré, ty lisabonské období a do roku 2020 ale zase není tak daleko, čili jak jsme na to dosahováním cílu? A tady si myslím trochu kriticky, že eh, účetní dvůr teď eh, konstatuje, že teď eh, se tady uzavírají nová partnerství a operační programy mezi členskými státy a Evropskou unii. A často se tam vůbec nehovoří o cílích Evropy 2020, i když je to v tom nařízení, takže myslím si, že eh, do toho je třeba se opřít a mm, použít ještě to vyhodnocení uprostřed období k otázce, jak toto ještě ovlivnit. A také po, pod tlakem eh, aktuálních událostí, které jsme nevěděli před pěti lety, eh, to mohli přizpůsobit. A, nebo jak bychom to mohli nově koncipovat, pardon. Takže bych přišel s výzvou, abychom eh, dávali pozor na to, aby ty prostředky byly nakládány efektivně. U eh, těch eh, nahromaděných nedoplatků píše účetní dvůr, že komise dala k dispozici prostředkům členských, prostředky členským státům, aniž by ovlivnila výrazně kapacitu investovat. Tak to je vždycky problém. A zároveň u rozpočtové výkonnosti eh, píše, že tady špatný eh, výkon eh, neznamená, že členské státy ztratí svoji výkonnostní rezervu. Co jsme dělali před několika týdny, milí přátelé? My jsme tady členský stát, kde se jedním škrtem celé naše finanční předpisy škrtly a všechno jsme dali volně k vyplacení a Dali jsme to všechno k dispozici eh, i do budoucna vši platby, aniž by bylo jasné, jestli se nějaké investiční eh, cíle eh, dosáhnou nebo ne. Takže tady si musíme také sáhnout do vlastního svědomí. Tak prosím, nenechte se inspirovat kolegou Celerem a další dostává slovo kolega Pirinský. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já, a budu stručný. Chtěl bych zdůraznit tři věci. navazuji vlastně na velice myšlenkově podnětný projev pana předseda Kaldejry z dnešního rána. Pan předseda velice správně upozorňuje na to, co by mělo být cílem. Co by mělo být naším cílem v rámci tohoto postupu. A první cíl by měl být ten, že Evropská unie musí investovat svůj, svůj rozpočet lépe, ale také rychleji. A další věc. Jaké jsou problémy při dosahování takovýchto komplexních cílů, které se kolikrát i trošku odporují? Především tady máme neustále vysokou chybovost v platbách. Příliš mnoho prostředků se vynakládá v rozporu s pravidly. A tady se dostáváme k další věci, kterou zmínil pan předseda v svém projevu, a sice, že většina těchto provozních výdajů je rizikových, protože tady závisíme na informacích, které eh, nám dávají koneční uživatelé, které jsou velice různorodé kvality. A vy, paní eh, komisařko, jste také zmínila důležitost kvality informací. Je tady důležité toto riziko mít pod kontrolou. A tady si myslím, že jsme dosáhli pokroku tím, že jsme snížili o 1,1 chybovost. Ale, jak už tady zaznělo, mohlo, mohli jsme udělat daleko více, kdyby členské státy se řídily informacemi, které mají k dispozici. A paní předsedkyně, vy jste tady zmínila prohlášení o věrohodnosti. A mě by zajímalo, jestli by nestálo za to si připomenout, co to je eh, co to jsou vnitrostátní prohlášení o věrohodnosti. Další věc, pan předseda Caldera nám, zákonodárcům, připomněl, jaké jsou naše odpovědnosti, úkoly. Za prvé je, toto, je to zajistit, že tedy e, naše programy jasně řeknou, jaké jsou jejich cíle, za druhé, že musíme naprosto jasně říci, jaké riziko je přijatelné pro správce rozpočtu. A já bych chtěl přidat ještě jednu další věc, a to je zajistit transparentnost pro evropské politiky, které nejsou přímo financovány z rozpočtu a zajistit nové, to, aby nové způsoby financování neohrožovaly veřejný dohled nad financemi. Já se omlouvám, paní předsedkyně, že jsem od 35 vteřin přesáhl váš limit. Takže opravdu bych vás měla chválit, že já jsem se eh, sama zapsala na seznam řečníků a ráda bych eh, zde eh, přizpůsobila své oblíbené číslo. Tady se hovoří, že tři čtvrtiny strukturálních projektů naplnilo zcela a, nebo alespoň částě. 48% zcela, čili ani ne polovina. Takže čtvrtina Projektu eh, vůbec nezaplňuje, nenaplňuje cíle. Takže jsem se chtěla zeptat předsedy účetního dvora, co s tou zbývající čtvrtinou? Tam se prostě vydali eh, peníze a jsou pryč. Známe takové projekty. Já neustále eh, doufám, že žádný daný poplatník nás tady neposlouchá. Tahle, tohle číslo je třeba vykládat. Co se děje s tou zbývající čtvrtinou? Ve strukturálních fondech často vidíme, že se dělají věci, které eh, by se opravdu dělat neměly. A pak si přečteme, že při vydávání těchto eh, peněz otázka eh, pracovních míst vůbec nelze posoudit, protože tam to není žádné kritérium, žádné základní kritérium, tak chápeme, proč u růstu a zaměstnanosti dosahujeme tak málo, když hlavním cílem dosáhnout, dát lidem eh, peníze, eh, tedy práci evropskými penězmi, eh, to vlastně není žádné kritérium tady, tak, tak se zeptám na paní místo předsedkyni, jaké závěry vyvozujete vy z této jedné čtvrtiny? A potom bych se také paní místo předsedkyně zeptala, co se děje v té přímé zprávě. Vy jste zodpovědná za Eh, přímou eh, zprávu, za přímé řízení. A poprvé za těch 21 let eh, se tady chybovost dostala na úroveň stejnou ve členských A to je věc, kterou si tady musíme vyříkat. Další, třetí otázka. 667. Otázka a vydávání prostředků z EIB. V otázce 67 je řečeno, že nemáme kontrolu nad tím, co vydává EIB, e jaké peníze protože eh, v rámci strukturální fondu je nesmí kontrolovat a účetní důvod to také nemůže eh, kontrolovat. A kdo eh, se tedy na to dívá? Děkuji vám za odpověď a další dostává slovo teď kolega Novakov. Ty minuty. Děkuji mnohokrát. Vážená paní místopředsedkyně komise, paní Georgievo, pane předsedu Kalliru, Eh, na rozdíl od předchozích kolegů, kteří eh, tady hovořili, já jsem nejmladším poslancem Evropského parlamentu, tady, takže nemám tolik zkušeností, ale chtěl bych říci, že pokud je o vynakládání evropského rozpočtu, tak náš výbor je nejlepší přítel občanů, protože my a Evropský účetní dvůr společně s komisí máme jediný cíl a sice asi, aby těch 150 miliard eur přineslo viditelné výsledky. Takže teď to, včera jsme si přečetli 4 tisíce stránek čísel a víte, co ta, ty 4 tisíce stránek znamenají pro lidi mimo tento sál? Nic. Oni nás sem poslali právě proto, abychom eh, tento eh, objem informací zpracovali a přetavili v něco konkrétního. Tady konkrétně tedy Eh, jde o to, abychom my všichni v evropských institucích nejenom hovořili o tom, co chceme, ale abychom to skutečně dělali. A jak říkal pan Stavroma, v této části sálu sedí Evropská lidová strana. A já bych chtěla říci, že skutečně měli bychom tento rozpočet spravovat jako kdyby to byl rozpočet naší vlastní malé firmy. Pokud jde eh, o tu zprávu a obecné připomínky, tak eh, samozřejmě potřebujeme, máme menší rozpočet a máme uh, Eh, musíme z něho jak se vytáhnout více, vzhledem k tomu, eh, jaké máme před sebou úkoly. Je to rozpočet zaměřený na cíle, na výkonnost. Ne, nechceme financovat něčí přání nebo sny. Chceme po- financovat potřeby. Musíme pod- financovat potřeby občanů. Je třeba zjistit také, jaké jsou potřeby podniků. A abychom to udělali co nejdříve a nejrychleji, musíme mít méně byrokracie, méně státní zprávy, méně postupů. Jsem si jistý, že většina kolegyně a kolegů vědí, že brzy přijde chvíle, kde budeme hovořit o vlastních zdrojích Evropské unie. Asi to nebude příští rok nebo přes příští, ale rozhodně jednou se dostaneme k vlastním zdrojům Evropské unie, protože platby členských států prostě nejsou stabilní a nejsou dostatečné v tuto chvíli. Takže už musím uzavřít svůj příspěvek. Chci říct, že jsme na správné cestě a musíme po té cestě společně jít dál. V Němčině se Eh, se říká, že je to jak společenstvo, bratrstvo či sesterstvo ve zbrani, takže skutečně musíme všichni společně spolupracovat, abychom tu chybovost snížili a abychom z toho rozpočtu dostali to nejlepší. Děkuji. Já u těch bratrů a sester eh, ve zbrani eh, mám trošku jinou, jiný přístup, ale teď dostává, dostává slovo další řečník. Yeah, uh, ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl také poděkovat eh, Evropskému účetnímu dvoru, paní komisařce, paní zpravodajce a všem ostatním, kteří přispěli do diskuze. Samozřejmě je dobré, že účetní závěrka byla tady odsouhlasena, že je považována za spolehlivou, že výběr eh, příjmů tedy nebyl zasažen podstatnými chybami a myslím si, že je také dobré, že ve své zprávě Evropský účetní dvůr eh, zdůrazňuje to, že ta, ty chyby nejsou většinou způsobeny podvodem. Eh, protože včera ta zpráva, jejíž souhrn máme k dispozici, říká, že z 12 tisíc transakcí, které byly proskoumány, bylo pouze 22 případů podezření na podvody. Takže skutečně ty chyby, chybovost se nám snižuje, eh, také se nám zlepšují eh, četnost opravných opatření a objem vrácených finančních prostředků, což je dobře, takže bych chtěl poděkovat velice Evropskému soudnímu dvoru za tu zprávu. Samozřejmě pořád máme chybovost, která je 4,4%. A je tady užitečné, že na stránce 14 to, té souhodné zprávy účetní dvůr nám eh, ukazuje, jaké typy chyb se vyskytují. To je velice užitečné, protože to je pro nás příležitost se zaměřit na ty chyby, které jsou nejčastější. A když víme, jaké jsou nejčastější, tak je budeme, doufejme, v budoucnosti moci snížit. Na straně 10 té souhrné zprávy, kterou jsme dostali včera večer, se hovoří o aktualizovaném auditním přístupu. A já bych chtěl poprosit pana předsedu soudního dvora, tedy účetního dvora, pardon, jestli by nám mohl vysvětlit, co tím je myšleno. Pokud máme snížit počet chyb, paní předsedkyně, tak samozřejmě potřebujeme zjednodušit postupy. Je to důležité pro členské státy, regiony, pro auditory, pro příjemce a tak dále. Samozřejmě v tuto chvíli je příliš brzy možná v rámci nových programů, třeba v, politi- v rámci politice soudržnosti, v tuto chvíli ještě možná ne- nejsme schopni říci, ta nová opatření pro zjednodušení, která jsou součástí těch nových eh, programů, třeba společné eh, pokyny a tak dále, jestli to bude fungovat – a jestli to bude mít dopad na chyby, musíme se na to zaměřit třeba až příští rok. A poslední připomínka moje se týká významu rozpočtu, který je zaměřený na výsledky a je to skutečně příležitost toho, jak měřit výkon, výkonnost a výsledky. Myslím si, že to je dobrý nápad, ale souhlasil bych s paní zpravodajkou a s paní komisařkou, když říkají, že třeba, jak se si konkrétně říci podrobně, co to je. Musíme vědět přesně, co chceme měřit a jakým způsobem to budeme měřit. Protože je hezké hovořit o měření výsledků, ale potřebujeme to podrobně rozebrat. Takže doufám, že Evropská komise, Evropský účetní dvůr o tom společně hovoří, že se dívají do budoucna. Samozřejmě Evropský parlament, především náš výbor, by chtěl být zapojen do toho vyjednávání. Děkuji. Kolegy Ashworth jste nejste dva minuty. Já teď kolega Ashworth na další dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ti z nás, kteří zasedají v tomto výboru dostatečně dlouho, vědí, že tato zpráva se velice smutně až podobá té zprávě za loňský rok a ty předchozí roky. A nemohu si pomoci, musím říct, že toto zpráva v podstatě se zaměřuje spíše na dodržování předpisů a pravidel. A proto každý rok tam máme vlastně stejné oblasti, ve kterých se objevují stejné slabiny. A až příliš často tyto slabiny souvisejí přímo se složitostí těch regulačních postupů a pravidel. A nevím, jestli není na čase se zamyslet nad tím, jak vlastně pracujeme, jak fungujeme. A chci říct dvě věci. Za prvé, a tady hovořím o složitosti těch pravidel. A tady tady hovořím na chvíli jako zemědělec, protože já jsem napsal zprávu o zjednodušení v rámci společné zemědělské politiky. A bohužel musím říct, že reforma společné zemědělské politiky je o 50% složitější než ta předchozí. A proto prostě si říká o chyby. Takže nevím, jestli není na čase se zamyslet buď nad tím, že zjednodušíme ta pravidla, anebo v případě, že dochází k tomu, že pořád selháváme, tak pokud se nám prostě nedaří dosáhnout bezchybných programů, tak možná bychom měli se zamyslet nad tím, že bychom tyto programy zcela zrušili, protože nemůžeme rok za rokem pořád dokola hovořit o stejných selháních, stejných neúspěších, stejných chybách. Je potřeba s tím něco dělat. A já to říkám eh, z jednoho důvodu, a tady se dostávám ke druhé věci, a sice, že dnes je důležité, že máme naprosto jasně definovaný ohraničený rozpočet. Není to jaksi bezedný zdroj a proto je potřeba přesunout důraz k větší hodnotě za vynaložené prostředky, k větší evropské přidané hodnotě. A v tomto smyslu vítám zaměření komise na rozpočet, který je zaměřený na výkonnost a na výsledky. A tady si velice také vážím práce Evropského účetního dvora, ale chci se vyjádřit k tomu, co říkali moji kolegové z tohoto výboru, jakožto volení členové Evropského parlamentu, poslanci Evropského parlamentu. My se řídíme pravidly v Lisabonské smlouvy. Máme spolurozhodování, spolu odpovědnost, ale nezměnili jsme způsob, jak fungujeme. Ne, neúčastníme se přímo toho postupu a přitom jsme volenými zástupci evropských občanů. My vynakládáváme jejich prostředky a přitom se přímo neúčastníme toho řízení. Takže ne, asi je na čase mít větší roli, hrát větší roli v oblasti kontroly, protože pouze pokud poslanci budou mít větší kontrolu, můžeme zlepšit průhlednost a odpovědnost. Ale více než cokoliv jiného se nám může tímto způsobem podařit celou tu kulturu, filozofii vynakládání peněz v rámci orgánů EU. Děkuji. Nächster auf der Rednerliste Kollege Scholtes für zwei Minuten. Kolega Šoltes na dvě minuty. Sva předsednice, chvále za besedu. Gospod... Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. Pane předsedo Caldeiro, děkuji mnohokrát za vaši zprávu jako e, Bárta, jako další e, kolegové a kolegyně, musím říci, že tu nejsem možná dlouho, ale když to, tuto diskuzi porovnám s diskuzí, kterou jsme vedli e, k roku 2013, tak vidím, že se určité věci opakují. Všichni bychom chtěli snížit chybovost. Všichni bychom chtěli, aby rozpočet byl zaměřenější na výsledky, aby byl úspěšnější v tomto smyslu. A všichni chceme zjednodušit pravidla. Nicméně se nám pravděpodobně nedaří toho dosahovat tak rychle, jak bychom chtěli. Už mám jenom jednu minutu, takže chci zdůraznit následující věci. Máme o něco více než 150 miliard eur v rozpočtu. Ty máme k dispozici a musíme je rozdělit podle různých priorit. A pokud jde o Evropský účetní dvůr, tak tam bych chtěl říct, že eh, strategie Evropa 2020 musí brát v úvahu uprchlickou krizi. A to změní finanční plánování v Evropě. Místo předsedkyně komise to také říkala. Musíme změnit naše strategii a musíme přehodnotit vůbec naše priority. Pokud nepřijmeme finanční opatření teď, tak budou ty náklady růst. Musíme skutečně se k tomu postavit moudře. A nebudeme v budoucnu tady, pokud to neuděláme teď, v budoucnu se s tím rozpočet nevyrovná. A je potřeba o tom jednat v rámci komise, v rámci Evropského parlamentu. A ještě chci říci další věc tuto chvíli máme krizi. V Evropě probíhá krize a proto na to musíme eh, nasměrovat nějaké výdaje z rozpočtu. A tady říká pan Vale správně, musíme také mít nezbytné, nezbytnou kontrolu nad vynakládáním těch prostředků. Někdy je potřeba jednat rychle a zapomínáme trošku na sledování těch výdajů. Hovoříme o efektivitě, účinnosti, řádnosti výdajů a to bude ještě další výzva pro Evropský účetní dvor v budoucnu. Děkuji. Dankeschön. Und abschließend stellt die Berichterstatterin. Děkuji a závěrem položí ještě oznámené otázky paní zpravodajka a potom dostane slovo pan Kaldera. Martino, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Je velice Děkuji, vážená paní předsedající. Všechny tyto myšlenky, argumenty, to vše bylo velice zajímavé a já, jestli dovolíte, několik otázek, spíše takového filozoficko-politického hlediska Hovoříme o tom, jaká byla minulost, co nás čeká do budoucna. Já jsem samozřejmě nebyla v parlamentu, řekněme, nějakých 17 let, jako někteří kolegové a podobně jako Marko <clears throat> Bali bych ráda řekla, že po dalších 17 letech bych nerada seděla na tomto místě a slyšela stejná slova. My prostě nemůžeme mít nějakou politiku založenou tímto způsobem. Politika není filozofie, je to praktická, pragmatická záležitost, čili musí být založena na faktech. A právě proto vítám zprávu účetního dvora, protože já jakožto politička mohu udělat rozhodnutí pouze na základě dat a důkazů. Pokud nemám taková data, pokud nemám tyto důkazy, tak nemohu udělat žádná rozhodnutí do budoucna. Já jsem eh, to řekla trošku žertem, ovšem každý žert eh, může být trošku i seriózní záležitosti, když generální ředitel hovořil o budoucnosti, o tom, jakým způsobem se zlepší budoucnost. Já jsem řekla, dobře, pořádku, ovšem budoucnost bude jednou minulostí, čili náš výbor kont vám může připomenout jednou, co jste řekl o budoucnosti, protože budoucnost vždycky bude jednou i minulosti. Ano, čili všechny tyto otázky jsou velice vhodné, ovšem musí být zasazeny do vhodného kontextu. Trochu obecná otázka na místo předsedkyni. Interinstitucionální pracovní skupina, která se zabývá rozpočtem založeným na výsledcích, protože my jsme v našem usnesení právě žádali, aby tato pracovní skupina byla vytvořena. Víte, že e, komise oznámila zájem o vytvoření takové skupiny, proto bych se ráda zeptala, jak to vypadá a zároveň jakým způsobem zvažujete obavy vyjádřené radou v tomto ohledu a jaký je časový harmonogram pro založení nebo zavedení rozpočtu, který se zaměří na výsledky a na výkonnost, jak to jak o tom uvažujete, jakým způsobem. A druhá otázka, imič komise, určitá komunikace, tam mám trochu obavy. Hovoříme o zlepšené komunikaci, hovoříme o tom, jak komunikovat eh, přidanou hodnotu Evropské unie, výsledky dosažené, především pokud jde o finanční řízení. Ovšem nejsem se jistá tím, že komise toto považuje za ten nejlepší možný image, když odmítá zprávu o článku 318 hodnotící zprávu ohledně EPSI. My jsme žádali vlastně už v roce 2013 u absolutoria o tuto záležitost. To není úplně nejlepší přístup komise, když parlament ji požádá o něco a komise odmítá. A dvě konkrétní otázky na účetní dvůr týkají se zprávy a rovněž teda to bude i otázka na komisi. Ve vystoupení pana předsedy účetního dvora zaznělo mnoho zajímavých informací. Na straně 76 a 77 je to popsáno podrobněji. Členské státy, které zatím nepožádali o tu celkovou částku z rozpočtu a představuje to více než 15 ročních výdajů jednotlivých vlád. Představte si, že jsou čtyři členské státy, které zatím nepožádaly o tyto prostředky z Evropské unie z našich rozpočtů. Více než 15% jejich výdajů, to je opravdu obrovské číslo. Proto se chci zeptat účetního dvora a zároveň komise, zda vůbec zvažuje tu kapacitu čerpání na straně českých států, když předkládá tyto fondy k dispozici, protože tato schopnost čerpání by měla být zvážena. A úplně poslední otázka na straně 151. Vidím, že Účetní dvůr hovoří o 27 případech kvantifikovaných chyb, kde národní orgány nebo nezávislí auditoři nebo dokonce komise měli dostatečné informace detekovat a zabránit těchto chybám ještě před e, výdaji. Pokud by jsme byli vzali tyto informace k dispozici, tak potom ta odhadovaná chybovost především u konkurenceschopnosti by byla o 2,8 nižší. A to je moje obrovská otázka v tomto hledu, kde teda byli eh, nezávislí auditoři, komise, národní orgány, pokud skutečně mohli využít tyto informace. Proč nejednali? To je poslední dotaz. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Pan předseda Kaldera dostává slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych samozřejmě poděkoval všem poslancům, poslankyním za jejich slova týkající eh, se našeho, naší práce. Děkujeme za uznání, kterou jsme věnovali právě této práci, celý náš soud, soudní účetní dvůr. Jestli dovolíte několik bodů, já samozřejmě se budu snažit reagovat na mnoho bodů, které zazněly ze strany kolegu. Přeskum víceletého finančního rámce v poločase, to bude klíčová aktivita, chceme-li zásadním způsobem změnit způsob, kterým přistupujeme k rozpočtu Evropské unie. A to sebou nese nejenom dlouhodobé strategické priority, ale zároveň ty výdajové režimy, zda teda skutečně odpovídají těm pravidlům, zda eh, přináší konkrétní výsledky, všechny ty prvky, o kterých jsme hovořili, které by tam měly být přítomny. Pane Stasi, já chápu vaši frustraci, že jste zde již 17 let a slycháte neustále stejné věci. To znamená, že se to nemění, že tak nějak můžeme používat neustále stejná čísla. Ano, to chápu, že my se musíme dívat do budoucna, protože nebudeme-li mít tuto perspektivu a nedojde-li k zásadní změně pan zpravodaj se zmínil o tom, že v podstatě tyto věci neustále komplikují náš život a nezjednodušují, čili o čem hovoříme? My voláme potom, aby zákonodárci lépe stanovili priority Evropské unie s ohledem na to, na vaše priority. Protože ty priority tam nejsou vždycky neměné. Uprchlíci už i před rokem, když začínal pan Juncker, byly prioritou bezpečnost, problémy v této oblasti, uprchlic, také mm, uprchlická problematika. jedna miliardy, to je částka, kterou máme vyčleněnou na sedm let ve stávajícím víceletém finančním rámci. Ovšem v současném roce vidíme naléhavost celé situace, která vyžaduje jiný přístup, čili musíme jednat rychle a musíme reagovat na tuto naléhavou potřebu. Stávající systém to umožňuje. Paní místo předsedkyně Gřehořeva to uznala. My děláme, co je v našich silách, ovšem je zde určitá rigidita tohoto systému. Čili my tvrdíme, že potřebujeme nový přístup, který by byl pružnější. Ovšem zákonodárci rovněž musí přispět svou troškou do mlína. My již mnoho let voláme po jednoduchých pravidlech zaměřených na výsledky, jasné cíle, jednoduchá pravidla a účinné nástroje transparentného vykazování ohledně výsledku. Ovšem vy změníte neustále pravidla a tato pravidla se čím dál tím více komplikují a jedna z příčin chybovosti My jsme zjistili, že stejná chybovost, že v podstatě tam nezáleží na tom, zda jde o jaký typ managementu či řízení jde a které země. Jde o ty jednotlivé režimy. Pokud máte ten režim, pokud jde o proplácení nákladů, tak ten je samozřejmě, mm, tam je vyšší chybovost než u těch nároků. Čili které členské státy, na které bychom mohli ukázat prstem. My jsme provedli audit, my jsme identifikovali samozřejmě mm, frekvenci chybovosti u jednotlivých členských států Vidíme to na straně 61 a 62, na, tom, na těch grafech. Vidíme mm, ty jednotlivé státy podle chybovosti rozděleny. Ovšem o to nejde, my se spíš ptáme, proč tyto režimy nefungují. Co bychom mohli udělat pro to, aby se příčiny těchto chyb odstranily. A my jsme v rámci Evropského sociálního fondu viděli, že simplifikované eh, formy měly dopad na chybovost. My jsme přesně takto postupovali v našem doporučení. My jsme zjistili, že ta situace v členských státech a jednotlivé orgány, subjekty vlastně neudělali vše na základě informací, které, nebo díky informacím, které měli k dispozici a toto byl problém ve všech členských státech. Přičemž informace byly k dispozici. Já nechci nikoho pranířovat, já bych se raději podíval na to, jak odstranit tento problém. Jinak tento problém tam samozřejmě zůstane. Nějakým aspirinem se to nevyřeší. Potřebujeme silné antibiotikum. Toto je nový přístup, který potřebuje i to, aby finanční manažeři převzali svoji odpovědnosti aplikovat pravidla, udělat vše pro to, aby tato pravidla byla aplikována, aby výsledky byly dosaženy. A když paní Ayala Sender se ptala, co teda, o co žádáte, pan Pěrinský hovořil o tom, že je to trošku protimluv, jak můžeme udělat všechny tyto věci. Já si myslím osobně, že bychom se měli zaměřit na výdaje rozpočtu, ne proto, že je tam, protože ty fondy jsou k dispozici, ale měli bychom se na to zaměřit na protože potřebujeme investovat tyto prostředky. To se mi líbí, když hovoříme o uprchlících, tak to znamená, že investujeme do Evropy. Investujeme správně a investuje, měli bychom investovat lepším způsobem zároveň musíme mít pod kontrolou rizika. A je jasné, že zákonodárci si musí rovněž uvědomit, že jsou zde určitá rizika, protože nulová chybovost není možná. My jsme samozřejmě lidské bytosti, všichni lidé dělají chyby, to je normální, to je lidské. Potřebujeme, aby zákonodárci udělali rozhodnutí u financování určitých programů, určitých režimů a aby si uvědomili, jaká jsou rizika pro finanční eh, řídící orgány, pro manažery. Některé režimy u humanitární pomoci oplývají jinými riziky než platy pro eh, Eh, úředníky evropské institucí. My to říkáme implicitně, ovšem explicitně zákonodárci zatím neuznali tento rozdíl. Čili proto nežádají auditory, aby se tím zabývali. Ovšem zákonodárci musí převzít svou odpovědnost. A nyní k otázce otázkám paní zpravodajky, paní Dlabačové. Absorpční kapacita. Na konci roku 2014 čtyři členské státy, vidíme to v kapitole 2 naší zprávy, popsáno, nebyly schopny skutečně čerpat všechny prostředky, které jim byly přiděleny a bylo to více než 15 výdajů konkrétních vlád v roce 2014. Některé z těchto členských států my jsme zjistili, že průměrná kapacita čerpání pro celé období 2007-2013 na konci roku 2014 byla někde na úrovni 75, nějaký 77 To znamená, že tyto země jsou pod průměrem a někdy dokonce nedosáhly ani 70 té plné absorpční kapacity. To, to je věc, kterou musíme řešit od samotného počátku. Proč mají členské státy problémy v tomto oblasti, v této oblasti. Já jsem se o některých prvcích zmínil ve svém úvodním slovu. A komise se musí snažit od samotného počátku zahájení programovacích období zjistit, zda členské státy mají plnou kapacitu v této oblasti, jak složité jsou tyto programy, režimy, které mají k dispozici. V minulosti jsme zjistili, že členské státy mají problémy kofinancováním. A to je další věc, které musíme věnovat pozornost, čili absorpční kapacita. Ano, to je veliký problém. Nejenom, že je zde ta propast v rámci víceletého, výroč, víceletého eh, finančního rámce v oblasti závazku a pladeb, ale i proto, že vlastně ty nepokryté závazky, jejich číslo a počet roste a to je, to je věc, kterou musíme řešit. Průžnost, to je zásadní přístup. A úplně na závěr, paní předsedkyně, nemůžeme neustále mít takový rigidní systém, rozpočet, víceletý rámec, to jsou nástroje pro dodání těch výsledků, pro dosažení těchto výsledků a nesmí nějak omezovat Evropskou unii v investicích tam, kde jsou zapotřebí nebo tam, kde je to důležité pro naše občany. Chceme-li obnovit důvěru našich občanů, a se navazuje na slova paní Georgievy, tak naše občané musí každodenně skutečně pocitovat ten impact, dopad Evropské unie. A jedním z takových nástrojů je náš rozpočet. A pokud ten nedosáhne výsledků, které jsou hmatatelné pro naše občany, tak nám prostě nebudou důvěřovat. A nyní bych vám všem ještě jednou rád poděkoval za tuto příležitost a nyní bohužel budu muset již opustit naši schůzi, ovšem pan Lazaro bude zastupovat účetní dvůr v mé nepřítomnosti. Děkuji. Pane předsedo, vám děkujeme za vaši práci, eh, za eh, vaše vysvětlení a těšíme se na spolupráci a na celé to řízení, protože to je opravdu důležité, abychom eh, z těch, to, co uděláme z závěru účetního dvora. Protože když s tím nic neuděláme, tak vlastně jsme spoluvníky, protože ten eh, chybějící důkaz pro eh, užitečnost využívání evropských prostředků nebude předložen ani nadále. A teď bych eh, ještě dal slovo paní předsedkyně Georgievě, aby se vyjádřila k otázkám a komentářům. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane předsedo Caldeiro, za vaši práci a za to, jak jasné odpovědi jste nám poskytl. Protože tím snadnější pro mě je na vás navázat. Paní předsedkyně, vy jste eh, měla pravdu, když jste eh, ohledně výsledků mi říkala, že slova nás nic nestojí, ale je důležité něco konkrétního eh, dělat. A já se omlouvám za to, že jsem vám neposkytla podrobné informace o těch krocích, které činíme, protože ty jsou naprosto jasné. Ano, Evropský účetní dvůr zcela správně hovoří o tom, že je potřeba, abychom se více zaměřili na výkonnost, na výsledky a že jsme to v minulosti nedělali dostatečně. A právě z tohoto důvodu v novém programovacím období 2014 až 2020 jsme zavedli výkonnostní rámec a daleko bytelnější systém pro vykazování toho, co vlastně za naše finanční prostředky dostáváme. Proč jsme chtěli, aby se eh, rozpočet zaměřil na výsledky? Proč to je naše nejvyšší priorita nejenom u rozpočtu, ale také u řízení lidských zdrojů v komisi? Co konkrétně tady děláme? V tomto novém rámci máme ukazatele, které nám pomáhají lépe přizpůsobit využití prostředků Eh, těm cílům, tomu, čeho chceme dosáhnout. Bohužel eh, jsme teprve na začátku v tomto novém období a myslím, že vlastně jeden z poslanců toto řekl také, že přibližně v roce 2016 budeme schopni teprve ukázat, že tady vlastně máme skutečně ten nový rámec zaměřený na výsledky. V tuto chvíli už nám některé ukazatele naznačují, že to funguje, to znamená, už v tuto chvíli už zaznamenáváme zvýšenou účast malých a středních podniků ve eh, výzkumu, vytvářejí se nová pracovní místa pro vědce, také máme výsledky z Erasmu+, Eh, pokud jde o zvýšenou zaměstnatelnost studentů, který, kteří projdou programem Erasmus+. Ale bude to ještě chvíli trvat, než budeme schopni prokázat, že ten, tento nový rámec je lepší než ten předchozí. Máme tam tu výkonnostní rezervu a to je vlastně motivace, protože pokud eh, se vám daří dobře, dobře vynakládáte prostředky, můžete jich mít více. Další věc, Vytvořili jsme pracovní skupinu v rámci komise pro eh, rozpočet zaměřený na výsledky, pravidelně se scházíme a umožňuje nám to eh, slaďovat kroky z různých oblastí. A jeden z handicapů, který, se kterým se potýkáme, jak asi víte, je to, že členské státy jsme nepověřili tím, nebo ne, neukládáme jim povinnost používat stejné ukazatele. Takže členské státy, když vytvářejí zprávy, tak nám prostě dávají výsledky, jak si jablka, eh, hrušky a banány a my potom, eh, sice je to hezká, hezká široká nabídka ovoce, ale těžko se nám to potom porovnává tyto výsledky. Takže je to do jisté míry omezený, víme o tom a právě tu skupinu na úrovni komise využíváme k tomu, že se zabýváme tím, jak ten, tu, tuto eh, obtíž překonat. Dále zavázali jsme se, že vytvoříme mezi institucionální skupinu. Paní zpravodajka se ptala, co se vlastně děje v tomto směru. Eh, Rada má za to, že spíše by to mělo být technická pracovní skupina, ne skupina na vyšší úrovni. My si myslíme, že spíše by to mělo být političtě zaměřené. Doufáme, že Evropský parlament také brzy rozhodne o tom, kdo se bude účastnit práce eh, v této skupině na, za parlament. Myslím si, že toto téma už buď je vyřešené, nebo v nejbližší době bude vyřešené. A my osobně už za komisi jsme připraveni se pustit do práce této skupině. Skutečně v tuto chvíli už pouze nám zbývá si všechny schromáždit, všechny členy schromáždit. A já vám děkuji za to, že jste položila tuto otázku, protože mi to umožnilo ještě jednou zdůraznit, že je velice důležité, aby tato skupina začala fungovat už teď, pokud chceme nějak výrazně ovlivnit období 2014 až 2020. A v neposlední řadě jsem hovořila o e, také tu celou filozofii zaměření na výsledky v rámci zaměstnanců, v rámci našich pracovních sil. My e, tady máme aktivity a programy i pro zaměstnance, protože samozřejmě lidé musí považovat tuto filozofii za svou vlastní, pokud chceme skutečně rozpočet zaměřit na výsledky. A teď ještě několik slov varovných. Pokud jde o konkrétně strategii Evropu, Evropa 2020. Máme tady tři problémy, kterých si musíme být vědomi. Za prvé, náš rozpočet je 1% hrubého národního důchodu. A to, co členské státy se rozhodnou dělat se svými prostředky, do jisté míry tady souvisí s evropským rozpočtem, ale nemůžeme očekávat, že členské státy stoprocentně sladí Eh, ty potřeby, pokud to nedělají ani na vnitrostátní úrovni. A za, druhá věc je, že priority se mění. V tuto, v tuto dobu prostě dochází často k neočekávaným událostem, šokům a um, stále se to častěji než v minulosti. A třetí věc, i v ideální situaci není úplně jednoduché eh, když máme komplexní složité programy s několika cíly, eh, konkrétně ovlivnit, ovlivnit jeden jednotlivý cíl. Tím nechci říct, že eh, chceme, jak nechceme nést tu odpovědnost, ale je to prostě věc, na kterou musím upozornit, když o tom hovoříme. A vlastně se omlouvám, ještě bych tady odpověděla na otázku, která se týká eh, toho časového plánu pro rozpočet zaměřený na výsledky. Jak jsem říkala, tak sdělení k této věci bude v nejbližší době k dispozici a tam konkrétně řekneme, kdy co chceme dělat. To sdělení bude k dispozici někde v polovině roku 2016. Dále souhlasím velice s tím, že je, že je třeba Eh, mít obavy, pokud jde o chybovost eh, ve sdíleném eh, řízení, protože 2,8% snížení o 2,8% to je skutečně významná, významné procento. A paní zpravodajka se správně ptá, co se děje. My jsme ta 2,8% analyzovali. 1,4% jsou chyby způsobené certifikovanými auditory a 0,4% to jsou chyby ve veřejných zakázkách eh, to jsou eh, tedy chyby způsobené vnitrostátními orgány a 1% to jsou chyby komise. Komise na naší straně tady. A je potřeba se eh, zaměřit na to, proč k těm chybám dochází. A většina tady spočívá v tom, že dělají chyby certifikovaní auditoři a vnitrostátní orgány členských států. A pokud jde o to 1%, které zešlo ze stran, z chyb Eh, které způsobila komise, tak my si myslíme, že to procento se sníží do budoucna. Proč? Protože v podstatě většinou, více než polovina toho objemu, je způsobeno jednou chybou, která by bývala ne, vůbec nevznikla v rámci horizontu 2020. Je to chyba, která, ke které došlo eh, v rámci pravidel pro finanční eh, program 7, Eh, byla to pravidla, která byla chybná a my jsme je opravili teď v rámci horizontu 2020. Tady to, ale pořád nám tam zbývá půl procenta chyb, které způsobujeme my a teď samozřejmě ty chyby analyzujeme a zvažujeme příslušné kroky. Pokud jde o finanční nástroje, tak je tady zazněla jedna otázka v tomto směru, jak můžeme chránit finanční prostředky, které jsou součástí finančních nástrojů, jakým způsobem je můžeme eh, třeba přesouvat, když víme, že není absorpční kapacita. My máme eh, tady eh, příslušné ustanovení v článku 147 finančního nařízení, které se tímto zabývá a je to také v dohodách o přenesení pravomocí. A když jsme vlastně Působily, ten, nebo vznikly ty nové finanční nástroje, tak jsme se právě báli toho, že dojde k těmto problémům tím, že budeme příliš předfinancovávat programy. A e, proto jsme snížili ten strop na 33%, tedy mezi 25 až 33%. Proto tady tam máme tento cíl, abychom řídili nějakým způsobem toto riziko. Dále zde zazněla otázka, jak si, ano, samozřejmě teď je všechno na nás, nemohu, jak si říct, nic dalšího. Ptali jste se mě prostě, co my teď v tuto chvíli děláme. My se teď zaměřujeme především na nejenom na to, abychom pomohli členským státům, ale abychom je trošku popostrčili k tomu, aby udělali to, co mají udělat. Především tady eh, velice vytrvale trváme na plošných eh, čistých korekcích. Protože si myslím, že teprve když to eh, členské státy zabolí, tak řádným způsobem zareagují. Takže když členské státy skutečně budou přesvědčeni o tom, že my eh, jim uložíme nějaké opravné opatření, tak se skutečně zaměří na předcházení chybám. Nemohu tedy eh, na to spoléhat stoprocentně, ale myslím si, že je to důležitá pobídka. A jak si umíte asi představit, tak eh, skutečně na nás hodně někteří tlačí, v tom smyslu, abychom neuplatňovali plošné korekce. Takže skutečně moji kolegové z generálního ředitelství pro rozpočet jsou tady jaksi někdy za ty lumpy. A když jsem já se stala eh, komisařkou pro tuto oblast, eh, eh, tak jsem říkala, účetní dvůr naprosto jasně říká, že jednodušší pravidla znamenají nižší chybovost. Proč tedy nemůžeme agresivněji jaksi sní, zjednodušit ta pravidla? A moji kolegové mi říkali, to je prostě jenom takový sen, protože my začneme s jednoduchými pravidly a potom všichni ostatní, jak v rámci komise, tak ale v rámci třeba Evropského parlamentu to začne komplikovat, říkat, ale tohle tam musí být a tamto tam musí být. A potom na konci zjistíme, že skutečně o 50% eh, jsou to pravidla složitější, než jsme původně chtěli. Já vím, že pan komisař Hogan, paní komisařka Krecu, to jsou ti relevantní komisaři, že skutečně myslí to vážně, tu snahu o zjednodušování. A my jim co nejvíce pomáháme. My eh, generální ředitelství pro rozpočet se je snažíme podporovat, ale potom se do toho zapojí rada, parlament, komise, všichni ostatní a vždycky nakonec tedy, jak si ta situace je jiná než na začátku. A tím se dostávám také k té interinstitucionální skupině, protože tam musí být skutečně na politické úrovni, skutečně tam musí být politický závazek, aby se to neopakovalo, protože by byla skutečně hamba, abychom tady skutečně opět se motali v tom samém kruhu několik dalších let. Pokud jde o uprchlíky a kontrolní systémy, tak tam vlastně souhlasím s tím, co říkal pan kolega. Je to věc, která eh, mi nedá spát, protože tady je potřeba přesunout finanční prostředky tak, abychom pomohli členským státům, abychom pomohli zemím, ze kterých pocházejí uprchlíci, abychom to udělali ve větším rozsahu. Máme tedy nové fondy, tra, trasové fondy pro Syrii, Afriku, a snažíme se tady nastavit velice pečlivě kontrolní systémy pro tyto fondy a potom se proaktivně snažíme o využívání nových technologií. Především pokud jde o e, pomoc mnoha e, konečným příjemcům. Například, když chceme pomoci nějakým, nějaké konkrétní rodině nebo více rodinám, tak tam skutečně e, Eh, se zajímáme o otázku digitálních peněz. Jakým způsobem je možné přesouvat peníze, aniž by peníze, jak se fyzicky nějaké bankovky eh, se dávaly z ruky do ruky, protože potom se snižuje riziko zneužití a zlepšuje to také transparentnost a odpovědnost. Nové technologie skutečně pomáhají v této věci. A myslím si, že zatím jsme je dostatečně nevyužívali jako prostředek, jak zlepšit odpovědnost a transparentnost. A děkuji za to, že jste to zmínili. Skutečně toto musí být pro nás jedna z priorit. Pan Pirinsky hovořil o vnitrostátních prohlášeních o věrohodnosti. Ano, to by bylo moc hezké, kdybychom mohli jít tímto směrem, ale zatím máme čtyři členské státy, tři Omlouvám se, to jsem byla příliš optimistická. Takže máme tři členské státy, které to dělají. Samozřejmě bylo, bylo hezké dále spolupracovat s vnitrostátními parlamenty, abychom se podívali na to, zda je možné ten počet zvýšit. Celá řada řečníků zmínila téma využívání prostředků absorpce. Mohu vám říci, že tady bych chtěla pochválit paní komisařku Krecu, protože ona se eh, skutečně eh, zhostila vedoucí role v té pracovní skupině pro lepší provádění a doufám, že v důsledku toho příští rok Evropský, Evropský účetní dvůr skutečně zjistí, že členským státům s omezenějšími absorpční kapacitou jsme pomohly velice významně, protože nejde jenom o to, zda ty finanční prostředky můžeme eh, absorbovat, ale jakým způsobem je také lépe využít s menšími chybami, s menším počtem chyb. A někteří eh, eh, řečníci, kteří tu promluvili, skutečně pocházejí ze členských států, kde k těm problémům dochází. Paní předsedkyně se ptala na jednu čtvrtinu projektů, které nedosahují svých cílů. Jeden z aspektů, které s tím souvisejí, eh, je ten, že ne všechny projekty jsou už ukončené. A někdy je možné, jak se vykázat dosažení výsledků až poté, co je celý projekt uzavřený. Takže já doufám, že ta jedna čtvrtina se nám sníží s tím, jak se stále větší počet projektů dokončí. Ale máte pravdu v tom, že eh, jsme v situaci, kdy jak si, tím, jak se ženeme za využitím finančních prostředků, prostě nějakým způsobem utratit, že tady máme problém eh, s tím, že někdy to účelné využití je až na druhé koleji. Myslím si, že tomu není, že do budoucna tomu nebude alespoň ne do té míry jako dnes, protože skutečně budeme mít daleko omezenější rozpočet do budoucna. Nicméně problém je, že eh, zvyk je železná košile a samozřejmě musíme eh, daleko více tlačit na to, aby se, abychom se zaměřili na ty nové cíle. A v budoucnu mám větší obavy, toho, že se nám cíle změní a jakým způsobem se vyrovnáme s tou změnou cílů, jakým způsobem eh, budeme schopni správně posoudit, zda je něco odůvodněné nebo není odůvodněné. A musím říct, že v této oblasti budeme muset odvést hodně práce. Pokud jde o Evropskou investiční banku, tak samozřejmě Evropská investiční banka má svůj vlastní mechanismus, nicméně eh, nám je líto, že Evropský účetní dvůr nemá přístup k tomuto mechanismu. V tuto chvíli jednáme s EIB a doufáme, že se nám podaří dosáhnout nějakého pozitivního výsledku těchto vyjednávání. A můžu v tuto chvíli eh, Evropskému účetnímu dvoru říct, že se touto otázkou vážně zabýváme. Dále, pokud jde o EFSI a zprávu z roku 2013, na tu navážeme beru na vědomí vaše obavy. V tuto chvíli nemám okamžitou odpověď eh, na to, co jste říkali, protože, jak víte, tak to není odpovědnost generálního ředitelství pro rozpočet, ale je to obecně odpovědnost komise, takže se na to podívám a eh, beru to vážně a ještě se k tomu později vyjádřím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za velice podrobný výklad, ale já nevím, jestli mi uniklo to, když jsem se ptala na to, že ta chybovost na úrovni komise je stejně vysoká jako na úrovni členských států. Ne, já jsem o tom hovořila ty, o těch 2,8%. To je to e, přímé sdílené řízení tedy tam máme administrativní část a tam nejsou změny. A potom máme konkrétně jednu kategorii, tedy oblast konkurenceschopnosti, kde nám chybovost stoupla. My jsme analyzovali to procento, 2,8% chyb, které, ke kterým nemělo dojít, protože jsme měli informace a to jsem popisovala, když jsem hovořila o tom, že podle našeho důvodu Certifikovaní auditoři, na ty se musíme zaměřit, protože 1,4% těchto chyb vzešla od nich. Potom tedy do jisté míry jsme za to odpovědní i my jako komise, protože máme 1% chyb, které souvisejí s činností komise a tam jsme to 1% v podstatě e, snížili na asi půl procenta, kde máme pocit že, pocit, že už jsme problém vyřešili, protože jsme změnili pravidla a k těmto chybám už docházet nebude. A potom je tam o něco méně než půl pro dalšího procenta, kde ještě budeme muset učinit nápravné kroky, abychom zajistili, že ty chyby se nebudou opakovat. Takže to tam jsem opakovala. Já jsem eh, řekla, že to je odpověď na uh, otázku paní zpravodajky, ale samozřejmě to byla odpověď i na vaši otázku. Děkuji, já ještě dám slovo panu Lazarovi a, a závěrem také paní zpravodajce. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jako uh, spoluautoři jsme velice rádi, že jste uh, přivítali uh, letošní výroční zprávu. Děkujeme vám za vaše pozitivní připomínky. Jak už jsme řekli při předchozích příležitostech, tentokrát poprvé v výroční zprávě se snažíme, aby byla hodnotější nástrojem v rukou legislativních orgánů, tedy v e, vašich rukou. Poskytujeme další informace, kromě chybovosti, a to budeme dělat rozšiřovat. Budeme to dělat e, tak, že e, si budeme vyměňovat názory právě s vámi, s asi jste si všimli, že tam nemáme eh, kapitolu k MFF, eh, kapitole 3, eh, čili občané občanství a bezpečnost. Důvodem bylo, že z předchozího do nového programovacího období se přecházelo už před určitou dobou a bezpečnost a občanství byly poměrně eh, malé hm, svým rozměrem, takže tam jsme nenapsali žádnou kapitolu. Děkuji vám každopádně za vaše pouzbudivá slova. Děkuji. byli bychom eh, ještě víc pouzbuzení, kdyby eh, během absolutoria bychom mohli dostat alespoň některá doporučení specifická pro jednotlivé země. Nebo pokud byste nám mohli předložit názor dvora a jak řešit toto ten, tento problém. To neznamená konkrétní audity v jednotlivých zemích, tam samozřejmě tam máte problémy se vzorky a tak dále, ale bylo by asi eh, moudré, abyste eh, zde tedy eh, přišli, přinesli takovouhle přinásou, přidanou hodnotu. Děkuji vám každopádně. My jsme se dostali k, k konci tohoto bodu, říká paní předsedkyně. Já nechci opakovat celé to kolo, protože Jinak už eh, můžeme zapomenout na koordinátory. to tímto na konci veřejného zasedání. Děkuji vám, eh, paní Georgievo, za to, že jste přišla. Děkuji všem kolegům, kteří už u nás eh, nejsou tady s námi. Děkuji všem řečníkům a teď máme uzavřené zasedání a to prosím všechny, kdo tady nemají co pohledávat, aby opustili sál. Děkujeme a těšíme se na další setkání.